Dobré ráno, kolegové. Myslím, že můžeme začít. Uh, důvod, proč zde není tolik lidí, bylo, že původně to mělo být neveřejné jednání a ještě se tato informace nerozšířila, takže a uh, bych se chtěl omluvit. Nemějte pocit, že jsme zde izolovaní, nicméně zde máme uh, ten nejdůležitější tým, který má největší zájem o to, o čem budeme hovořit. Mám několik prohlášení. Eh, nicméně myslím, že si to nechám až na to, když přijde pan Dalí, kdy zde bude více účastníků. Nicméně bych chtěl poděkovat týmu, která pracuje, který pracuje na směrnici o právech spotřebitelů. Děkuji především Andrasovi Švábovi. Myslím si, že jsme včera měli velice dobré vyjednávání a také si myslím, že možná dohoda je na dohled. Neříkám, že jsme dosáhli dohody, ale myslím si, že včera jsme viděli velice eh, dobrou týmovou práci ze strany výboru pro vnitřní trh. Nyní budeme pokračovat v naší práci. Budeme hovořit o tom, jak funguje systém pro výměnu informací o vnitřním trhu. Tento systém je základ celé řady dalších projektů v oblasti vnitřního trhu. Je nesmírně důležité, abychom viděli, jak se tento projekt vyvíjí. A samozřejmě náš výbor plně podporuje celý tento projekt. Marion Grabon zde ve výboru je pravidelně a nyní nás provede celou eh, prezentací, takže předávám slovo Marion a poté se budou klást otázky. Každý, kdo je zde, bude mít možnost klást otázku. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Říkali jsme si, že mít pouze prezentaci o číslech, o systému IMI je velice abstraktní a tak si myslím, že by bylo dobré ukázat, jak tento systém funguje a možná vás předmět k zamyšlení o budoucím potenciálu. Říkali jsme si, že by bylo dobré vás provést tímto systémem, jako kdybyste byli odpovědný úřad, který využívá tento systém. Takže se podívejme na například eh, francouzského architekta, který odchází do Velké Británie. Eh, předložil své dokumenty eh, britským úřadům a eh, požádal o uznání profesních kvalifikací. Předpokládejme, že eh, Rada architektů ve Velké Británii má nějaké dotazy, možná nezná ten typ certifikátů, které předložil daný architekt, nebo si nejsou jistý, jestli ty certifikáty jsou skutečné může být celá řada věcí, které chce zjistit daný regulatorní úřad předtím, než povolí danému architektovi, aby fungoval na, v dané zemi. Takže může jít do systému IMI, který je na internetu. Znamená to, že nikdo nemusí instalovat žádný software nebo hardware. Pokud máte počítač s internetovým přístupem, můžete využívat tohoto systému odpovědný úřad se dostane na tu stránku, kde je přihlašovací jméno a heslo a rovněž eh, kód pro digitální bezpečnost. Je to podobný kód, který se používá například pro internetové bankovnictví. Tento bezpečný login je pouze pro registrované uživatele eh, odpovědných úřadů to nám pomáhá zajistit, aby ty údaje v systému byly naprosto bezpečné. Potom, co se eh, daný, daná osoba zaloguje, přihlásí a otevře se domovská stránka eh, v daném jazyce, a tato domovská stránka je dostupná ve všech jazycích. A kromě uvítání je na této stránce vidět, které různé kroky je možné dělat. Ne všichni uživatelé mohou eh, dělat ty stejné věci na eh, dané webové stránce. Eh, někteří jsou administrátoři, ti vkládají informace o odpovědných úřadech. Nicméně <clears throat> Eh, hlavním cílem je možnost poslat žádost eh, jinému odpovědnému úřadu. Pokud eh, může daný odpovědný úřad klást otázky v celé řadě právních záležitostí, může jednu, vybrat si jednu oblast. V současné době máme tři oblasti kvalifikace, profesní kvalifikace služby. Přednedávnem jsme zahádili také vysílání pracovníků a budeme mít v budoucnosti také modul týkající se práv pacientů. Dalším krokem je zjistit, eh, jaký úřad ve Francii musí kontaktovat. A to může být značně komplikované, protože některé země jsou naprosto decentralizované, pokud jde o vnitřní organizaci. Takže předpokládejme, že eh, britský úřad neví, koho ve Francii kontaktovat a tak mohou eh, využívat hledání v systému IMI. Eh, zadají zemi, dále tam mohou napsat něco jako architekt, mohou využít také nějakou volnou formulaci ve chvíli, kdy se nejedná o tak jednoznačné povolání. Pokud ve Francii napíšete architekt, potom dostanete seznam 28 úřadů ve Francii. Všechny tyto úřady se zabývají architekty. Jak vidíte na tomto slajdu, možná spíše na eh, té papírové kopii, eh, ve Francii jsou tedy regulatorní úřady pro architekty na regionální úrovni. Takže předpokládejme, že architekt je z Horní do Normandie, takže britský úřad klikne na regionální úřad Horní Normandie. Dále se dostane na obrazovku, kde jsou detailnější informace o tomto úřadu. Je zde celá řada klíčových slov, specifických detailů. Všechny tyto detaily byly zahrnuty do databáze samotným úřadem. Například na obrazovce je vidět, že pokud chce někdo zatelefonovat eh, tomuto úřady, bude muset mluvit francouzsky, protože eh, ti na druhé straně budou pouze hovořit francouzsky, nikoli například anglicky. Eh, v této databázi je možné také zjistit, že tento úřad se zabývá rovněž uznáváním kvalifikací. Je zde vidět také další věci, jako je například, kterými dalšími oblastmi se tento úřad zabývá. A to je všechno na základě klíčových slov, které byly původně zadány eh, daným úřadem v Horní Normandii do systému. Ve chvíli, kdy úřad na druhém konci je tady vybrán, eh, britský úřad je připraven, aby eh, předložil žádost o informace. Otevře se jim okénko, kde mohou napsat, dokdy potřebují odpověď. V, v systému IMI neexistují žádné formální lhůty, protože v legislativě nebyly takovéto lhůty sjednány. Nicméně je možné, aby úřady řekly, potřebujeme odpověď do pěti dnů například. A zkušenost ukazuje, že ve většině případů ten přijímající úřad to zohlední a bude se snažit pracovat rychle. Poté eh, může daný úřad eh, vyplnit údaje o, o daném architektovi, eh, jméno, příjmení a tak dále. A poté si mohou vybrat z celé řady předdefinovaných a přeložených otázek. Tento dlouhý seznam byl rozdělen do eh, skupin, aby byla snažší orientace. Zde například vidíte otázky, otázku týkající se podle vaší legislativy jste schopni vydat eh, formální dokument týkající se mentálního stavu pana Legranda. Ehm, nevím, jestli je to zrovna důležité pro architekta, ale může to být důležité pro jiné profese. Takže Britský úřad klikne na otázky, které klade, může také do okénka přidat nějaké připomínky a poté může připojit dokumenty a zeptat se na specifické otázky týkající se těchto dokumentů. A na konci je také okénko týkající se dalších připomínek. Jak vidíte, v tom nadpise nad tímto okénkem. Přijímající úřad um, zde zmiňuje, v jakých jazycích je schopen číst otázky. A tento úřad eh, říká, že je schopen číst ve francouzštině i v angličtině. A kromě toho do nedávné doby ehm, zde bylo propojení eh, do překladacího systému Evropské komise, eh, který umožňoval překlad eh, připomínek. Ale kvůli rozhodnutí soudního dvora jsme byli, v minulém roce jsme byli nuceni eh, spojení s tímto systémem zrušit, ale doufáme, že se nám opět podaří to obnovit, protože celá řada uživatelů poukazovala na to, že je to zásadní nástroj pro využívání IMI tedy mít možnost, aby eh, ty otázky, eh, ty formulace byly přeloženy. Takže se podíváme, co se stalo na druhém konci. Francouzská rada pro architekty obdrží e-mail, že eh, dostali žádost o informace, mohou se zalogovat, přihlásit do systému IMI a pokud kliknou na tu žádost, nejdříve dostanou schrnutí čeho se tato žádost týká. A na základě této žádosti se rozhodnou, že buď tuto žádost přejmou a budou ji řešit, anebo pokud si říkají, to se nás netýká, mohou to předat jinému úřadu. To znamená, že předtím, než eh, přijmou tuto žádost, eh, tento úřad nevidí žádné osobní údaje a to je důležitý bod eh, pro zachování pravidel ochrany osobních údajů. Dále ve chvíli, kdy ta žádost o informace je přijatá francouzským úřadem, mohou eh, si vybrat z predefinovaných odpovědí. Budou využívat systémy ve francouzštině, to znamená, že kliknou na odpovědi ve francouzštině a mohou zaklikat odpovídající odpovědi, které vyberou. Zároveň zde vidíte, jaké jazyky daný britský úřad je schopen eh, číst francouzská regionální rada eh, tak pošle odpověď ehm, odpovídajícímu úřadu eh, ve Velké Británii. Eh, ti dostanou e-mail, mohou se podívat do systému, podívat se na odpověď a na základě toho mohou odpověď buď přijmout, anebo pokud informace nejsou dostatečné, mohou požádat o doplňující informace. Pokud je odpověď přijatá, žádost je uzavřena. A to je důležité, protože eh, máme závazek, že šest měsíců po eh, vyřízení žádosti jsou údaje automaticky vymazány z celého systému. Takže to je stručně ten základní postup, jak požadovat informace. Ještě bych vám chtěla krátce ukázat další možnost, kterou systém IMI nabízí, a to je možnost barování. Jak víte, ve směrnici o službách existuje závazek pro členské státy, aby informovali úřady jiných členských států o tom, když existuje nějaké závažné nebezpečí pro veřejné zdraví nebo životní prostředí, eh, pokud je určitého poskytovatele služeb. A pokud takovýto poskytovatel služeb je aktivní přes hranice, Eh, není možné činit opatření proti tomu poskytovatele pouze v jedné zemi, ale je třeba to koordinovat. A tak je možné v tomto systému poslat varování. Na začátku slajdu jsem vám ukázala, že eh, je možné kromě žádostí eh, vytvářet také varování. Úřady musí opodstatnit, že jejich eh, varování je opodstatněné, musí odpovědět na některé otázky, musí splnit určitá kritéria. Eh, musí jít o závažné ohrožení, jest, musí se to týkat směrnice o službách. Eh, ptáme se tam na to, jestli se jedná o nebezpečí pro zdraví a bezpečnost, životní prostředí, zda dané služby mají přeshraniční dopad. Pokud tyto podmínky jsou splněny, ty podmínky eh, vychází ze směrnice o službách, může být, vytvořen, může být vytvořeno varování. A toto varování eh, obsahuje údaje o poskytovateli služeb a také o tom problému, který se objevil. Vysílací eh, úřad může vybrat členské státy, kam to pošle. je třeba zajistit, aby každý, kdo potřebuje toto varování, to varování skutečně obdržel. Ve chvíli, kdy je varování vysláno. Příjemci um, se mohou podívat do systému na konkrétní obsah. Příjemci uh, si mohou vyměňovat informace v rámci IMI. Většinou probíhá dialog týkající se opatření, která by měla být učiněna. Um, probíhá dialog týkající se uh, doplňujících informací ve chvíli, kdy jsou opatření učiněna a už neexistuje nebezpečí, toto varování by mělo být uzavřeno. To je zásadní pro ochranu osobních údajů, protože ve chvíli, kdy už neexistuje nebezpečí, kdy to varování je uzavřeno, osobní údaje v systému budou automaticky vymazány. Takže to jsou dvě hlavní věci v systému. E, také máme další e, věc, a to je přístup k rejstříkům, které existují na národní úrovni. A v současné době také e, připravujeme možnost oznamování o národních pravidlech nebo informování o vnitrostátních pravidlech. Takže to je z mé strany eh, pro tuto chvíli všechno, ale jsem připravena odpovědět na jakékoliv otázky, které byste mohli mít. Mnohokrát děkuji. Marion, eh, podle mého názoru to bylo velice užitečné. A je dobré, že chápeme, jaké nástroje jsou dostupné pro odpovědné úřady. Mám celou řadu otázek, ale Nejdříve předám slovo kolegům, dám jim příležitost, aby položil otázky. Takže hlásí se někdo? Ehm, chtěl by někdo začít s pokládáním otázek Marian? Možná využiji svého eh, předsednictví a položím první otázku. Chci se vás zeptat na dvě věci, které spolu úzce souvisí. Za prvé, máte přehled o tom, do jaké míry se tento systém používá, a pokud je o přeshraniční aktivity. Jsou některé úřady, které tento systém využívají více než jiné? A druhá věc, na kterou bych se chtěla zeptat, a se týká varování. Jste si vědomi toho, že problémy se často objevují v oblasti bezpečnosti pacientů. Existují obavy týkající se e, dostupnosti údajů o pacientech. E, samozřejmě tam je zásadní otázka ochrany osobních údajů. A e, vy jste jasně hovořila o některých obavách, ale existují různé míry různé možnosti přístupu eh, k informacím, eh, k lékařským informacím eh, v některých zemích. Existují obavy týkající se přenosu těchto informací přes hranice často odpovídající úřady v jiném členském státě nemají dostatek informací o léčbě pacienta. Nevím, jestli vy do toho můžete nějak zasahovat, ale já jsem jenom chtěl zmínit, že to je obava, která existuje a která se bude znovu a znovu objevovat u takovýchto systémů takže někdo může požádat o legitimní informace, může, eh, může chtít eh, vydat varování, ale nemůže to udělat kvůli ochraně osobních údajů. Merci. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, eh, v podstatě jste položil mé dotazy, takže budu stručná. Chtěla bych jenom říci, protože jsem o tom hovořila s jednou skupinou o harmonizaci profesních kvalifikací a přála bych se, aby eh, v budoucí Evropě existoval takovýto rámec. Čili eh, chtěla bych vědět, zda váš systém, a myslím, že to může fungovat, ale myslím, že být skutečně operační, aby zajistil tu nejrozější mobilitu, například tu lékařskou, nebo také architektu, inženýru a tak dále, jestli mohl fungovat relativně rychle za tím účelem, abychom mohli skutečně zajistit profesionální kvalifikaci a také mobilitu pro všechny, jednak konkrétní profese a také pro občany. A zajímalo by mě, v jakém časovém horizontu by to mělo probíhat. Další nějaké dotazy? Mám tady seznam. Paní Gebhardt, prosím. Äh, äh, Děkuji, pane předsedo. Já musím říci, že jsem velice nadšená, pokud jde o ten vývoj, kterým se tento systém ubírá. Vzpomínám si na první prezentace. Ty první prezentace byly do značné míry eh, nejasné a nebylo jasné, kterým směrem se tento systém bude ubírat a já si myslím, že se rozvinul velice dobrým směrem. Takže to bych chtěla zdůraznit. A myslím si, že je velice dobré, že není nutné to instalovat do počítačů, protože na začátku jsme měli ten problém, jak to má fungovat protože počítačové systémy jsou odlišné a tak dále. Takže tyto všechny otázky byly vyřešeny a to je podle mého názoru velice dobré. Mám ale ještě doplňující otázky. Je evidentní, že je Situace je taková, že byl překonán dlouhodobý problém a to, že e, existovala otázka, pro jaké typy kvalifikací tento systém může fungovat. Nyní se zdá, že to může být použito pro všechny oblasti bez jakéhokoliv omezení. To si myslím, že je velice důležitá otázka. Doufám tedy, že to chápu správně. Pokud jde o ty systémy varování, tyto systémy máme v rámci směrnice o službách. Jestli jsem tomu správně rozuměla, to varování existuje jenom pro služby, které jsou pokryty ve směrnici o službách. To znamená, že například e, u zdravotnických služeb tomu tak není, protože ty nejsou pokryty ve směrnici o službách. Jsou z ní vyjmuty. Ale podobně jako pan předseda se domnívám, že především v této oblasti by bylo nesmírně důležité mít určitý systém varování. A Přemýšlíte tedy o tom, aby se tento systém varování rozšířil i na další oblasti, například když v některém členském státě nějaký lékař přijde o povolení provádět činnost a v jiných členských státech existuje automatické uznávání eh, neplyne věc eh, nutně vždy přes tento systém. Takže jaká opatření jsou v této oblasti možná? Ehm, přemýšlíte nějak o tom, co by se zde dalo udělat? A další otázka v této souvislosti. Řekli jste, že by se mělo hovořit o tom, nebo že je zásadní to, pro které členské státy by varování mělo platit. Ehm, a zaznělo zde, že by to mělo být um, omezené. Nicméně, když existuje nějaké nebezpečí v některém členském státě, nikdy není jasné, do jakého jiného členského státu tito poskytovatelé, tito lidé potom půjdou. A e, nebylo by dobré tedy zvážit možnost, že by všechny členské státy dostávaly Eh, dané varování, nebo by to bylo příliš zatěžující pro systém? Jak mám vědět, eh, když mám v Německu někoho, eh, před kým bych chtěla varovat, jak mám vědět, které země mám varovat, jestli Francii nebo Polsko, nebo možná tento člověk půjde do Lucembarska či Dánska a tyto země třeba dané varování neobdrží, takže to je otázka, kterou si kladu. Mnohokrát děkuji. Heidi Rule. Já bych chtěla navázat eh, na to, co už říkala paní Gebhardt. Vím, že eh, na začátku v některých členských státech eh, existovala existovaly určité obavy, pokud je o používání tohoto systému. Moje otázka tedy zní, existují nějaká čísla o tom, jak moc se tento systém využívá v členských státech a dále, co můžeme udělat my a co děláte vy pro to, aby lidé věděli o tomto systému, aby se do tohoto systému skutečně registrovali. Okay. Um, any other points? Že má ještě někdo nějaký dotaz? Marian, chtěla bych se prosím odpovědět. Děkuji. Ano, na úvod otázka, která se týká využití IMI. V tuto chvíli máme 6300 úřadů, které jsou registrovány v tomto systému a jejich počet narůstá především po té, co jsme schválili směrnice o vysílání pracovníků, nicméně pouze polovina těchto orgánů je aktivní, čili 90% je registrovaných, protože tam mají sehrávat formální úlohu, nicméně polovina je aktivní. Eh, buď eh, si nejsou vůbec vědomi toho, co tam mají dělat, nebo řeší přeshraniční otázky, čili v první řadě musíme pochopit, proč tento systém nevyužívají a měli bychom situaci zlepšit. Počet žádostí, které získáváme prostřednictvím tohoto systému, nebo které jsou zpracovány, je 161 eh, měsíčně, což je dost omezený počet, pokud se podíváte na směrnici o těchto kvalifikacích. Eh, velice často se týkají právě tyto žádosti kvalifikacích, nicméně v oblasti služeb eh, dochází k velice pomalému nárůstu. Podí, můžete se podívat na výroční zprávu, která je ještě zde k dispozici, také k dispozici na naší webové stránce. Co se týče těch upozornění, IMI může udělat cokoliv, co bude politicky rozhodnuto jako ten správný přístup. A nemůžeme se hrát eh, vedoucí úlohu. Zabýváme se technologií v této činnosti, ale co je pochopitelně důležité, jako je ten systém varování, je dobrý právní základ. Bavíme se o osobních datech a nemůžeme se rozhodnout jenom, to je dobrý nápad a tak to udělejme. Čili legislativa musí mít správné pojistky. Na tomto základě jsem si jistá, že můžeme přizpůsobit modul IMI v případě upozornění, podobně jako v jiných eh, oblastech. Ty technické záležitosti nejsou zas tak náročné. Co se týče profesní karty, v tuto chvíli probíhají diskuse tak, s nejrůznějšími profesními organizacemi, jak by nejlépe tato karta měla vypadat a většina diskusí také hovoří o tom, jak se mohu zapojit. Z mého pohledu je to velice rozumné, protože máme nejrůznější úřady, orgány, které jsou registrovány v IMI, máme komunikační kanál a jakmile se rozhodne, eh, jak ta karta bude vypadat, jak bude fungovat, tak bez pochyby to bude trvat eh, rok, rok a půl maximálně, aby se daný systém k tomuto účelu přizpůsobil. V tuto chvíli máme 35 profesí, které jsou pokryty v tomto systému, ale už jsme se dohodli s členskými státy, že rozšíříme působnost a pokryjeme všechny eh, profese, 800 profesí, které jsou regulovány, a to do roku 2012. Je to velký úkol, protože Většina těch 800, eh, eh, z těch 800 profesí je regulovaná například ve dvou členských státech, eh, ale v těch ostatních tedy musí jmenovat úřad, který za ně bude zodpovědný. Nemohou něco přijmout, co není vůbec regulováno v jejich zemích, takže to bude asi možná trvat trochu déle, ale většina těch mobilních profesí, které potřebují tento systém, už jsou zapojeny a do roku 2012 by se nám mělo podařit zvládnout, zapojit a zohlednit všechny takovéto profese. Poslední poznámka, která se týká těch upozornění. Paní Gebhardt, správně jste pokázala na to, že směrnice o službách není pokryta tímto systém, systémem upozornění, ale jak jsem říkala, musíme mít právní e, rámec a v směrnici o službách nejsou zakomponovány lékařské profese. E, Musíme to rozšířit tedy buď do všech zemí nebo omezeného počtu zemí, jenom vysvětlím, jak fungují ta upozornění. Musím říci, že během posledních let to upozornění bylo použito pouze jednou. A byl to případ eh, průvodce, turistického průvodce, který neměl správnou kvalifikaci a daná země věděla, že tento průvodce působil také ve dvou dalších zemích, takže se rozhodli vyslat toto upozornění pouze do těchto dvou zemí. Záleží skutečně na dané situaci. Nemůžete rozhodnout, zda poskytovatel služeb bude fungovat nebo pracovat v jedné nebo v jiných zemích. Musíte potom zaškrtnout všechny, všechna ta políčka v daném systému, ale záleží skutečně na povaze služby, kterou poskytuje ten daný člověk. Pokud se to omezuje například na jednu, dvě země, tak to upozornění se může takto omezit. A ve směrnici o službách je další takováto pojistka, což je ochrana osobních dat. To musíme vzít plně v úvahu, ale opět v rámci tohoto systému můžeme dělat cokoliv, co se rozhodne na politické úrovni. Budeme naplňovat dané rozhodnutí, jakmile bude přijato. Děkuji. Uh, eh, děkuji za eh, tuto zajímavou prezentaci a za to, že jste si na nás udělala čas. My doufáme, že budeme mít eh, příležitost eh, ještě v budoucnu, abyste nás seznámil s dalším vývojem tohoto systému. My v tuto chvíli um, pracujeme na strategii vzájemného uznávání, takže ta prezentace z tohoto hlediska, z této práce velmi zajímavá a důležitá a několik našich členů, několik tedy našich členů to jistě velmi pozorně sledovalo. My budeme také hovořit eh, o nástroji, které jaksi mm, umožní lepší, lepší provádění této eh, mm, této strategie a právě takovéto nástroje pro provádění silného, eh, jednotného trhu budou naprosto zásadní. Jak víme, 20 hlavních eh, stížností obsahuje právě eh, nedostatečné uznávání kvalifikací. Takže ještě jednou děkujeme, přejeme hodně úspěchu ve vaší další práci vám i vašim kolegům a těšíme se, že se zase brzy setkáme. Vážení kolegové, teď eh, čekáme tedy na pana eh, Dalího. Dovolte mi, abych tu chvíli využil k několika oznámením. Za prvé výsledky eh, ze schůze koordinátorů zítra. Samozřejmě, že k tomu bude zpráva, kterou dostanou všichni členové výboru. Takže hlavní body zatím tedy pro informaci. Koordinátoři se rozhodli, že eh, provedeme tedy, vypracujeme dvě nelegislativní stanoviska. Eh, jedno eh, povede zpravodaj ze skupiny SND a za druhé se to bude týkat překážek v obchodě a investicích a povede to EPP. E je tu celá eh, řada zpráv, ke kterým nebudeme tedy eh, vypracovávat stanovisko. Důvodem je tedy to, že máme již poměrně nabitý pracovní program a snažíme se eh, tedy jak si správně stanovat priority, tak abychom se zaměřili na ty nejdůležitější věci. Také jsme potvrdili, Eh, vítám paní Svensenovou, která je zpravodajkou, eh, která tady bude zpravodajkou na, eh, ke zprávě o strategii pro spotřebitelskou politiku a také jsme se shodli, či dohodli, že požádáme nové, novou zprávu z vlastní iniciativy, která bude reagovat na e, zprávu o Solvitu a tu um, hodnotící tabulku k vnitřnímu trhu. A tím se te budeme zabývat poté, co dokončíme některou právě probíhající zprávu z vlastní iniciativy. Také očekáváme eh, velký či významný návrh eh, od komise, pokud eh, se týká některých směrnic. Například paní Šoldemoze již pracuje na zprávě k, ke směrnici o výrobcích. Pak tady máme ještě eh, některé další zprávy, které mm, tedy budou předloženy. Také jsme jednali s dalšími výbory a velmi jsem ovítal, že předseda výboru pro právní záležitosti souhlasil se spoluprací na zprávě o ADR, alternativním řešení sporu, a také jednáme s výborem ECON o tom, aby náš výbor byl příslušný pro e, zprávu o hypotečních úvěrech, což je velmi důležitá zpráva. Ještě jsem vás chtěl upozornit eh, na fórum o jednotném trhu, eh, které proběhne 3. a 4. října v Krakově. Eh, velmi jej podporuje polské předsednictví. Bude to velmi důležitá událost. Je to poprvé, tedy bude se to konat poprvé od té doby, co byl spuštěn, co vyšla zpráva o jednotném trhu takže chceme dát našim členům maximální možnost eh, zúčastnit se. To si můžete tady poznat do klantáře a také budeme mít meziparlamentní schůzi s polským parlamentem 10. a 11. října. Také se zaměříme na otázky jednotného trhu. Tuto schůzku si vyžádal polský parlament. Takže to jsou ty hlavní věci. A ještě dovolte na závěr pan eh, Repo eh, se obrátil na koordinátory a hovořil o nařízení o eh, spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů. A s tímto tedy vítám pana komisaře. Myslím, že to je také jedno z vašich témat. Pan Repo požádal o náš souhlas, aby mohl zahájit jednání s předsednictvím a radou ve věci dosažením tedy dohody koordinátoři souhlasili. Je to velmi důležitý návrh, takže budeme eh, okamžitě zahajovat eh, vyjednávání, eh, což je dobrá zpráva pro komisi. To jsou tedy, myslím, ty hlavní body. Já bych tedy přivítal pana komisaře Johna Dalího, který právě přijel. Děkuji vám za to, že jste eh, tedy souhlasil s vaší návštěvou a s tím, že eh, k nám pohovoříte o vašem pracovním programu. To je velmi důležitá eh, oblast. Vy byste všichni měli mít k dispozici tabulku vašich iniciativ. Ehm, Já už jsem eh, řekla, vy jste tady ještě nebyl, paní Svensonová je naší zpravodajkou pro naši zprávu z vlastní iniciativy právě eh, na témata, kterými se zabýváte, takže určitě pro vás bude mít řadu otázek. Takže teď, eh, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, Malcolme. Omlouvám se, že jsem přišel o trošku pozdě. Pane předsedo, vážení poslanci, jsem Eh, je pro mě velkou ctí, že eh, zde mohu dnes k vám promluvit a projednat s vámi toto velmi důležité téma. Od eh, našeho posledního setkání asi před rokem se stále více ukazuje, že Evropa potřebuje nové zdroje růstu a že spotřebitelská politika je právě jedna z oblastí, která může významně přispět ke splnění cílů Evropa 2020. Zkrátka se nemůžeme dovolit ignorovat ten obrovský potenciál spotřebitelských výdajů, které představují 56 evropského HDP. Postupná zlepšení v rozhodování spotřebitelů může eh, dále posílit jednotný trh eh, a také podpořit růst to je důvod, proč potřebujeme spotřebitele, kteří jsou kteří si jsou vědomi svých práv, jsou chráněni a kteří eh, přispějí ke mm, sjednocení našeho trhu. Bez posílení našich spotřebitelů si nikde nebudeme jít jistí, že spotřebitelé jsou opravdu v centru eh, jednotného trhu. A když hovořím o posílení spotřebitelů, myslím to v těch nejširších eh, Eh, jaksi mantinelech. Jde o to, abychom vytvořili prostředí, kde si spotřebitelé budou vědomi svých práv a budou jich moci využívat. Znamená to vytvoření rámce, kde eh, spotřebitelé budou mít eh, přístup k mm, nápravě, budou informovaní, budou vědět, jak se na tomto jednotném trhu pohybovat. Znamená to, že tyto spotřebitelé se mohou spolehnout na eh, základní předpoklad, že je zajištěna bezpečnost a že eh, eh, existují možnosti, jak se tady domoci svých práv. Nicméně uvědomělí spotřebitelé také mohou dále podporovat inovace a další růst. Podniky které eh, budou, se budou zohledňovat také spotřebitele, eh, budou eh, těžit tedy z globálního růstu. V kontextu probíhajících diskuzí v rámci komise, pokud jde o pracovní program, pracujeme tedy na tom, jak vypracovat rámec, ve kterém budou spotřebitelé v centru. Včera jste tu hovořili s paní Mm, komisařkou Redingovou, která také hovořila o některých oblastech spotřebitelských práv a já se domnívám, že my společně můžeme vypracovat, vybudovat synergie, která posílí práva spotřebitelů. Než eh, začnu hovořit tedy o podrobnostech těchto iniciativ, tak eh, dovolte, abych eh, naznačil tedy některé ty obecné principy posílení spotřebitelů průzkum v oblasti posílení spotřebitelů, které komise nedávno zveřejnila, ukázal, že spotřebitelé si nejsou často vědomi svých práv. Naopak, spotřebitelé by měli být králem jednotného trhu. Měli by těžit z jednotného trhu a měli bychom mít také politiku, která eh, na spotřebitele myslí na jejich bezpečnost, eh, vědomění, eh, přístup k nápravě a posilování jejich práv. Poté, co jsme tedy, co zajistíme bezpečnost, musíme také zajistit, že spotřebitelé mají k dispozici spolehlivé informace, které, kterým jsou schopni rozumět a, kteří, a aby měli k dispozici nástroje, které jim umožní eh, tedy mít informace, aby se mohli rozhodovat a využívat svých práv. Pokud eh, chceme tedy Eh, dosáhnout těchto cílů, je to eh, naprosto zásadní role jak veřejných orgánů, tak spotřebitelských organizací. Já se tedy domnívám, že naše budoucí strategie by měla využívat a podporovat eh, silné a kompetentní organizace spotřebitelů, které budou schopné pomoci spotřebitelům jednak posílit jejich informovanost a zastupovat jejich zájmy. K tomu potřebujeme také eh, dobrou strategii vycházející eh, z důkazů. A konečně jako komisař zodpovědný za spotřebitelskou politiku budu dále eh, dohlížet na to, aby strategie zohledňovala spotřebitelské zájmy i v dalších oblastech vrátíme se k těm probíhajícím iniciativám, eh, předseda Barroso řekl, že musíme zajistit, aby eh, výhody vnitřního trhu si jak se dostaly až těm konečným um, uživatelům. Celá řada prvků Eh, či toho, co je nutné k dosažení tohoto eh, cíle, se objevily ve zprávě poslance eh, Grecha a také v Montyho zprávě. A dnes se, se snažíme transformovat do konkrétních akcí v rámci aktu o jednotném trhu. Jak je situace dnes? My jsme zaseli, ale ještě musíme hodně pracovat, než budeme moci sklenit. Pokud jde o alternativní řešení sporů, což je jedna klíčová iniciativa v rámci aktu o jednotném trhu, chtěl bych vám poděkovat za spoluorganizaci summitu, který se zde konal 16. března. Ta bohatá debata, kterou jste zajistil, pane předsedo, ukázala jasnou podporu systému alternativního řešení sporů, především pokud jde o online um, transakce a přeshraniční transakce. Také jsme uvítali zprávu paní Kalniete. Mým cílem je zajistit, aby systémy Eh, alternativního řešení sporů nabídly kvalitní službu a maximálně využili současných struktur. To naznačují konec konců už i první výsledky veřejných konzultací eh, v této oblasti. Obdrželi jsme více než 200 příspěvků od eh, zainteresovaných stran a shrnutí toho, mm, tohoto těchto konzultací jsme zveřejnili na začátku května. Tuto zpětnou vazbu eh, využijeme k přípravě iniciativy v oblasti alternativního řešení sporu, kterou předložíme koncem tohoto roku. Eh, naše představa je taková, že by vznikly dva nástroje, rámcová směrnice pro alternativní řešení sporu obecně a nařízení pro online eh, řešení sporu u přeshraničních elektronických obchodních transakcí. Eh, zároveň eh, proběhla, proběhly konzultace hromadné žaloby, kde jsme obdrželi asi 18 tisíc eh, odpovědí. Já spolupracuji velmi úzce s paní mm, komisařkou Redingovou a s komisařem Almuniou a připravujeme sdělení, které tedy bude zveřejněno koncem tohoto roku. Pokud jde o e, bezpečnost výrobků, e, zde pracujeme na revizi směrnice o obecné bezpečnosti výrobků. Proběhly konzultace a nyní pracujeme na studii e, dopadu. Pokud jde o evropský rámec dohledu nad trhem, na tom spolupracujeme s, více, s místopředsedou Tajánem. Naším cílem jsou, je efektivnější a koordinovaný přístup eh, orgánů pro dohled na trhu, rovné podmínky pro podniky a bezpečné zboží pro spotřebitele. Z tohoto hlediska velmi vítám zprávu paní Schaldemose, která byla přijata v eh, únoru, což je vynikající eh, práce a komise ji tedy bere velmi vážně. Pokud jde o bezpečnost výroku, zde také spolupracujeme se Čínou a Spojenými státy. Pan předseda Harber byl přímo svědkem výsledků této spolupráce během samitu na vysoké úrovni mezi EU, USA a Čínou a já doufám, že se se mnou bude tedy souhlasit, že to byl velmi významný summit pro evropské spotřebitele. Pokud jde o nelegislativní iniciativy, eh, zde vás mohu informovat, že právě skončila práce na hodnocení eh, sítě evropských center spotřebitelů. Podle Eurobarometru je tato síť eh, velmi důležitá. My chceme dále tuto síť posílit, takže příští měsíc spouštíme kampaň, která by měla zvýšit informovanost mezi spotřebiteli o těchto sítích. Eh, zároveň spolupracujeme s členskými státy, eh, tedy na tom, jak by se tato síť mohla nadále rozvíjet, aby eh, vyhovovala potřebám spotřebitelů. Pokud jde o prosazování hospodářských práv spotřebitelů. Zde tedy pracujeme na síti spolupráce na ochranu spotřebitelů spolu tedy s národními donucovacími orgány. Ehm, v této spolupráci se také e, objevily, ukázaly sektory, které jaksi plně spotřebitel nerespektují a e, na tom tedy pracujeme, zaměřujeme se na tyto sektory. E, také jsme zahájili nezávislé hodnocení nařízení ke spolupráci na ochranu spotřebitelů toto posuzení regulačního rámce je nutné proto, abychom vě, tedy věděli, na co se zaměřit, abychom dále posílili efektivnost eh, práv spotřebitelů v Evropě. Kromě iniciativ, eh, které jsou pod mou přímou zodpovědností, spolupracuji také s dalšími eh, orgány komise, abychom integrovali práva spotřebitelů do dalších politik Evropské unie dovolte mi, abych Dovolte pouze několik priorit. Jednak v oblasti finančních služeb chci zajistit jednak implementaci směrnice o spotřebitelských úvěrech, která spadala do mé působnosti. Chci, aby to proběhlo tak, jak má. Úzce spolupracuji s komisařem Barnierem na otázce zvýšené transparentnosti bankovních poplatků a chci zajistit, aby spotřebitelé byli vzati v potaz v oblasti finančních služeb. Musím říci, že jsem velice spokojen s dosaženými výsledky v rámci naší spolupráce. Návrh v oblasti hypotečních úvěrů je toho dobrým příkladem. Nyní oblast energetiky. Velice vítám skutečnost, že prosincová energetická Evropská rada chce prosadit energetickou politiku tak, aby veškeré výhody a přínosy eh, byly také na straně spotřebitelů. Je to e, cíl, který chci naplnit spolu se svými pracovníky. V oblasti digitální agendy e, neustále prosazuji panevropský e, poplatek z digitálních obsahů, chci přísnější pravidla, co se týče ochrany osobních dat a chci, abychom naplnili požadavky spotřebitelů. Chci, abychom jim dali přístupné, zajímavé právní nabídky protože pokud tomu tak nebude, tak se naši spotřebitelé chovají nezákonně. Dále připravuji novou strategii v oblasti práv duševního vlastnictví, kterou přijala komise tento týden a velice děkuji za jednotlivé eh, iniciativy, které byly přijaty především v oblasti tantiemu. Opět zde musíme nabídnout výsledky našim spotřebitelům. Dále úzce spolupracuji s pracovní skupinou pana Ariese v oblasti elektronického obchodu a s panem komisařem Barnierem se zabýváme novou strategií v oblasti e-commerce. Budu pokračovat ve svých snahách, aby všichni spotřebitelé mohli využít nové, nových eh, telekomunikačních služeb v konkurenčním prostředí. Co se týče trvale udržitelné spotřeby, tak eh, jsem vděčen všem partnerům také v eh, potravinovém řetězci, protože jsme přijali určité vodítko, jak dělat neustále hodnocení životního prostředí. Také spolupracuji s Malobchodním fórem, kde řešíme nejrůznější ekologické výzvy. V oblasti dopravy se zabýváme otázkou pasažérů práv, chceme chránit lépe naše cestující, eh, především pokud dojde k platební neschopnosti leteckých společností. Eh, chceme vyjasnit, změnit pravidla, musíme nastavit rovné podmínky, které nebudou na úkor spotřebitelů. V neposlední řadě spolupracuji s místopředsedkyní Redingovou, vytváříme legislativní rámec v oblasti spotřebitelských práv a věřím, že to bude eh, klíčové téma našich dalších kroků. Co se týče Hedovy zprávy, připravuji výroční zprávu, která bude nabízet celkový přehled toho, jak komise zaintegrovala zájmy spotřebitelů do evropských politik. Takovéto integrační úsilí musí vycházet z analýzy a získání dat. Zde jsme vydali pátou eh, tabulku srovnání trhu, která byla vydána v červenci. Eh, týkala se internetových služeb a masa. Eh, v podstatě jsme se zabývali také takzvanou behaviorální ekonomikou, to znamená chováním spotřebitelů a eh, tyto znalosti budou lépe využity v naplňování nových opatření v budoucnosti. Na závěr bych chtěl ale říci, že i když máme veškeré důkazy o tom, že musíme konat, Snažíme se vytvořit nejlepší legislativní rámce, chceme zajistit správné uplatňování, chceme také umožnit eh, spotřebitelům, aby se mohli dovolat svých práv. Pokud ovšem neví přesně jak, neví jak tedy využít tento systém, tak jsme v našem cíli neuspěli. Proto posílení spotřebitelů je naprosto základním pilířem naší budoucí strategie. Když jsme se zabývali otázkou posílení pravomocí spotřebitelů, tak jsme zjistili, jaká je situace. Musíme tedy postupovat nejen na evropské úrovni, ale i na národní úrovni. Výsledek tohoto hodnocení znamená, že musíme poskytovat informace, vzdělávání, vytvářet nové kapacity, poskytovat nástroje. Musíme tedy takto uspůsobit eh, naši budoucí eh, práci. Pochopitelně víme, že máme méně finančních prostředků, ale já pevně věřím, že rozpočet určený spotřebitelům bude minimálně zachován na stávající úrovni i po roce 2013. Pane předsedo, vážení poslanci, chci naplnit své cíle které jsem udělal na začátku svého mandátu. Chci brát v úvahu především spotřebitele, ale žádné cíle, žádné iniciativy nemohu naplnit bez silné podpory tohoto výboru a Evropského parlamentu. Doufám, že sdílíte mou vizi v oblasti evropských spotřebitelů a já budu spoléhat dále na vaši podporu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Děkuji za velice komplexní vystoupení. Chceme, abyste skutečně zastupoval spotřebitele také na půdě rady a ve vašem prohlášení je to jasně patrné. Jak víte, velice podporujeme tento postup, máme celou řadu projektů, abychom doplnili vaši práci a já jsem velice rád, že jste také zmínil Eh, myšlenku té strategie, že chcete mít strategii naplňování zájmů spotřebitelů. To je skvělá zpráva. Také nás zajímá průzkum v oblasti eh, posílení práv a povědomí na straně spotřebitelů. Já myslím, že jsme o tom ještě nehovořili. A je tady celá řada kolegů, kteří chtějí položit dotaz. Já bych chtěl udělat následující návrh. Myslím si, že by bylo na místě, aby zpravodajové, kteří je pracují na otázkách spotřebitelů, vy jste zmínil několik eh, oblastí, eh, budou možná mezi prvními, kdo se zeptají, potom eh, můžeme vyzvat koordinátory, doufám, že to takto bude v pořádku, můžeme tam takto trochu pozměnit ten náš běžný postup. Takže zpravodajové, také bych chtěl poděkovat panu Ariasovi, zmínil jste se o jeho iniciativě, dále paní Svensonová, Šaldemoze se bude ptát na otázku bezpečnosti výrobků, potom pana Rochefort, který pracuje na ADR, a paní Rapty, ano, a pan Arias. Takže nejdříve požádáme pět zpravodajů, požádám pana Švába, pan de Campusa a další. Chce ještě někdo být na seznamu řečníků? Máme půl hodiny, takže nejdříve paní Svensonová. Prosím, máte možnost položit první otázku. Děkuji mnohokrát. Musím říci, že se těším na spolupráci se svými kolegy v našem výboru budeme probírat tyto otázky. Také bych chtěl, chtěla poděkovat panu komisaři Dalimu za jeho projev, za program, který nám předložil. Jak říkal pan předseda, jsem přesvědčená, že sdílíme stejnou vizi. Chceme prosazovat práva spotřebitelů. Mám několik dotazů, které bych ráda položila. Evropský parlament chce připravit zprávu, která se týká strategie v oblasti politiky spotřebitelů. Také máme směrnici o právech spotřebitelů. Není možné udělat plnou harmonizaci a možná by to nebylo ani žádoucí. Také jsme obdrželi sdělení z komise, které hovoří o 12 klíčových oblastech na jednotném trhu. Má první otázka zní, jaké jsou vaše priority na komisi. Co chcete začlenit do vaší navrhované strategie pro spotřebitele eh, do roku 2013 a poté. A má druhá otázka se týká vnitřního trhu a vašich komunikačních nástrojů. Spotřebitelé v Evropě mají čím dál tím větší nabídku v oblasti služeb i produktů, což je v pořádku, ale když se něco úplně nepovede, tak mají spotřebitelé velké problémy, když řeší své stížnosti. Evropská ekonomika v této oblasti postupuje ku předu. Musíme tedy posilovat čím dál tím více práva spotřebitelů. Věřím, že je nutné mít jednotný a koordinovaný přístup, ale do této chvíli generální ředitelství Sanko, jejich práce, se zabývala spíše postupem než eh, stanovováním samotných eh, cílů. Musíme brát v úvahu názory spotřebitelů. Hovořil jste o informacích, vzdělávání, eh, různých kampaních. Všechny tyto iniciativy jsou vítány, ale potřebujeme mnohem silnější a jasnější opatření, abychom dané cíle mohli naplnit, aby spotřebitelé byli v centru spotřebitelského trhu. Mezi úterem, eh, mezi únorem a dubnem probíhala konzultace na generálním ředitelství Sanko, kde jsme projednávali společné právní principy v případě hromadných žalob. A dívali jsme se na to, jak v jednotlivých 27 členských státech mají možnost eh, tento právní přístup spotřebitele uplatnit, tedy tu hromadnou žalobu. Mě by zajímalo, co chce komise dělat, jaká konkrétní opatření chce přijmout, abychom reagovali na konzultační postupy, které proběhly v otázce hromadných žalob. Co se týče aktu o jednotném trhu, já se omlouvám, ale říká pan předseda, Máme ještě další. Mohl bych vás požádat, abyste byla trošku stručnější ve svých otázkách, protože ostatní lidé nebudou mít prostor a nebudou se moci zeptat. Budete moci se ještě vrátit k těmto otázkám jako zpravodajka. Ano, ano, mám více otázek, ale pochopitelně se na ně mohu zeptat později. Jsem si jistá, že naše spolupráce bude dobrá a také bych si chtěla vyslechnout názory svých kolegů, abych od nich získala co možná maximální podporu při přípravě této zprávy, takže v tuto chvíli se omezím pouze na tyto dotazy. My bychom byli velice rádi, pokud byste nám ten dokument poslala. Paní Šaldemoze. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také srdečně poděkovat komisaři Dálímu. To bylo skutečně velice zajímavé, co jste nám řekl. Je vidět, že se skutečně hodně angažujete, pokud jde o vnitřní trh a práva spotřebitelů. Za to jsem velice ráda. Já pracuji e, v oblasti bezpečnosti produktů a z toho důvodu jsem velice ráda, když slyším, že vy myslíte na to, aby byla revidována směrnice o bezpečnosti produktu? Chtěla bych se zeptat, zda jste přemýšleli o tom, do jakého rámce tento přeskum spadá. A bude jenom ta obecná směrnice o bezpečnosti produktu revidována, anebo to bude nějak propojeno s novým právním rámcem? To byla první otázka. A druhá otázka. Víme, že v současné době existuje velký problém, pokud jde o dehled nad trhem. Abychom zlepšili eh, důvěru spotřebitelů, spotřebitelé se musí na trhu cítit bezpečně. A pokud jde o úřady v jednotlivých členských státech pro dohled nad trhem, víme, že eh, tyto úřady nemají dostatek peněz a nejsou schopni zajistit bezpečnost produktů na trhu. Přemýšlela komise o tom, jak aby ZD mohlo být poskytnuto více peněz eh, pro bezpečnost produktů a pro úřady dohledu nad trhem. Děkuji paní Šaldemoze, pan Rochefort. Merci, monsieur. Děkuji, pane komisaři. Velice si vážím toho, že máte takovou ambici. A také máme příležitost, jak jste sám říkal, hovořit o větší ochraně spotřebitelů v rámci aktu o jednotném trhu, a to především během letošního roku. Dále hromadné žaloby, to je velice důležité téma a je důležité, abyste nám pomohlo, abychom mohli vytvořit směrnici právě k tomuto bodu. Paralelně máte pravdu, že musíme řešit právě eh, jednotlivé žaloby. Ano, v rámci tohoto systému je jeden konkrétní případ a je důležité, abychom velice rychle postoupili. Je to revize eh, směrnice o o cestování. A v tomto ohledu možná to úplně nespadá do vaší oblasti, ale musíme zvýšit ochranu spotřebitele právě i v této oblasti, protože v této eh, v tomto případě eh, je tady velká nespokojenost, opět se jedná o tu směrnici o těch zájezdech. V podstatě v tuto chvíli není možné eh, mít patřičnou soudní nebo právní odpověď, čili řada podniků se musí přizpůsobovat eh, situaci a je tady také směrnice, která by měla být Eh, vytvořena do poloviny roku 2011. Zdá se, že tady určité spoždění, takže bych chtěl slyšet, co si o tom myslíte. Také pracujete s ostatními kolegy na to otázce. Konkrétně se jedná o směrnici o zájezdech. Paní Rapty? Mnohokrát děkuji. Pane předsedo, a děkuji také komisaři Dálímu za jeho prezentaci a za jeho projev. Já bych se vrátila k otázce kolektivních žalob. A víte lépe než já, že toto je skutečně dlouhodobá záležitost. A ehm, my říkáme, že když se ehm, kolem něčeho dělá příliš velký výrval, často se to nevyřeší. A, a já si myslím, že zde taková obava existuje. Včera a vaše kolegyně paní Redinková hovořila zde před výborem a byl zde takový dojem, takový pocit, že je zde určitá, eh, že tady není příliš blízký kontakt se spotřebiteli že by komise se mohla snažit tomu být více, blíže. Já si myslím, že bychom se měli snažit přistupovat k této věci pozitivně a já jsem si jistá, že vy můžete v komisi na své kolegy tlačit, tak abychom do konce roku dostali sdělení, sdělení, které by jasně řeklo, že by v této oblasti měla být legislativa do konce roku 2012. Pan Arias? Eh, eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat komisaři, že mezi nás přišel. Jsem velice rád, že generální ředitelství Sanko a bylo zahrnuto do pracovní skupiny pro autorská práva. Byla to skutečně plodná zkušenost. První otázka, tu v podstatě zmínil pan Rochefort. Jedná se o otázku internetu. řešení sporu prostřednictvím internetu, alternativní řešení sporu. A myslím si, že pokud bychom tento nástroj měli, bylo by to velice dobré. A, a, a také se hovořilo o tom, že generální ředitelství Sanko bude mít studii týkající se elektronického obchodování a některých ztracených příležitostí v Evropě v oblasti elektronického obchodování. Já bych eh, byl rád, kdybyste nám řekl něco více k tomuto tématu a rád bych věděl, kdy tato studie bude dostupná. Mnohokrát děkuji zpravodajům a nyní předávám slovo panu Dálímu, aby odpověděl na vaše otázky. Well, with regards eh, to... Eh, Pokud jde o harmonizaci spotřebitelského AKY, Všichni známe ty problémy, které se řeší v této oblasti. Tyto problémy eh, vycházejí především z organizací spotřebitelů v rozvinutých zemích, protože tyto organizace se obávají, že harmonizace by mohla vést ke snížení práv, k omezení práv, která získala ve svých zemích v posledních desetiletích v důsledku velké snahy. Já jsem byl v poslední době v Rumunsku a setkali jsem se se zástupci spotřebitelských organizací. Snažím se setkat s nevládními organizacemi vždy, když někam jedu. A um, říkali, bylo by eh, dobré mít stejná práva jako ve Švédsku. Nicméně eh, já jsem řekl, že eh, práva přicházejí v důsledku dlouholeté, dlouholeté snahy a boje. Já se domnívám, že to, co bychom měli dělat my a komise, jako komise, eh, je zvyšovat standardy co nejvíce a to na úroveň, eh, která by byla přijatelnou úrovní v oblasti těchto práv. Eh, neměli bychom se nějak zamotávat do toho aspektu harmonizace. Ten je samozřejmě velice důležitým cílem, a představuje e, důležitou věc pro naše občany, protože to znamená zlepšení jejich práv. Já se domnívám, že bychom se ale měli soustředit na práva, která považujeme za přijatelná, za přijatelnou úroveň práv v celé Evropě. A to by mělo být to minimum, e, které budeme prosazovat my všichni. A až toho dosáhneme, můžeme se podívat dále. V ideálním případě bych podporoval harmonizaci práv, protože se domnívám, že by to posílilo vnitřní trh. Také pevně věřím v to, že silný vnitřní trh je ku prospěchu spotřebitelům. E, i když tu jsou jednotlivé specifické zájmy. Ale jednotný trh, který efektivně funguje, to je skutečně velký přínos pro spotřebitele. A to je tedy e, náš hlavní a konečný cíl, ale abychom toho dosáhli, musíme postupovat po jednotlivých krocích. Pokud jde o e, stanovování priorit, já si myslím, že jsem ve svém projevu stanovil jasně priority. Je to otázka bezpečnosti, Eh, na této věci eh, pracujeme prostřednictvím eh, tripartity, také ve spolupráci s Čínou, s USA na mezinárodní úrovni. Přednedávnem jsem se setkal se zástupci Číny. S Čínou úzce spolupracujeme na tomto tématu. Vyvinul jsem také tento koncept, který se postupně přijímá, a to je bezpečnost u zdroje. Snažím se prosazovat to, že musíme co nejvíce pracovat na tom, abychom zajistili bezpečnost tam, kde začíná, spíše než abychom eh, kontrolovali bezpečnost v celém řetězci, protože to je velice nákladné a stojí to hodně eh, energie. Já neříkám, eh, abychom vyhodili prosazování oknem, to vůbec nechci říci. Ale naše investice by byly mnohem nákladově efektivnější v oblasti bezpečnosti, když budeme zdůrazňovat bezpečnost u zdroje. A to je něco, co, a to říkám velice rád, v současné době přijímá také Čína. Velice intenzivně pracuje na tom, aby zajistila bezpečnost výrobků, které produkuje. To je samozřejmě rozumné, protože Číňané si zaslouží eh, kvalitu, stejně tak jako my a z hospodářského hlediska je to pro, mě, pro ně ekonomicky dobré prosazovat kvalitu ve svých exportech. Takže to je to hlavní poselství. Dále otázka eh, kolektivních žalob. Jak víte, já tuto otázku intenzivně prosazuji. A pokud, eh, kromě té iniciativy v oblasti kolektivních žalob, eh, kterou jsme iniciatovali s komisaři Almuniou a paní Redingovou, Ehm, zahájili jsme také vlastní iniciativu týkající se alternativních řešení sporu Domnívám se, že to je zásadní pro spotřebitele. Je to levné, rychlé a efektivní. Je to efektivní způsob, jak dosáhnout náhrady, protože se většinou jedná o pohledávky malého objemu. a řešit to jiným způsobem by bylo pro spotřebitelé náročné. Takže musíme tuto věc zdůrazňovat a myslím si, že společně eh, můžeme skutečně v této oblasti spotřebitelům pomoci. Musíme být ale opatrní slýchám lidi, kteří říkají, proč nevyužíváme těchto alternativních e, řešení sporu také pro podniky a pro další odvětví. Já bych s tím nesouhlasil a to bych chtěl říct jasně. Já chci omezit alternativní řešení sporu na spotřebitele. Soustředně jsme na spotřebitele v této oblasti. Pokud zjistíme, že to dobře funguje, mohou to kopírovat ostatní, ale já se domnívám, že se musíme soustředit na alternativní řešení sporů pro spotřebitele, protože jinak ehm, celou věc komplikujeme, přestaneme se soustředit na tu jednu věc a ta implementační fáze jakéhokoliv návrhu v této oblasti eh, se oddálí. Takže to je můj postoj k tomuto tématu a já bych byl rád, pokud byste mi pomohli, pokud souhlasíte s mým postojem. Sdělení, ano, to je velice těžké. Domnívám se, že změnit postoje, změnit eh, to nastavení mysli, ten přístup, to je zásadní. Eh, v posledním roce a půl, čas rychle běží, posledním roce a půl, co jsem zde, eh, na tomto tématu intenzivně pracujeme a vím, že vy jako parlament jste skutečně na tuto věc hodně eh, tlačili. Snažili jste se prosazovat legislativu. Ale jak víte, všechno to bude nerelevantní ve chvíli, kdy plně nezohledníme spotřebitele. Pokud nebudou vědět, eh, co v těch nástrojích e, pro ně je, pokud nebudou vědět, jak využívat e, těchto nástrojů, jak tyto nástroje využívat pro zlepšení jejich vlastní situace. To je to, co potřebujeme. A to je ta informace, kterou musíme i nadále předávat našim spotřebitelům. Myslím si, že to je snad e, nejtěžší část naší práce. Protože jsme, řekl bych, dlouhé zkušenosti vím, že předat určité sdělení, určité poselství si vyžaduje neustálé opakování eh, těch daných informací. Eh, pouze jednou něco vyhlásit to nestačí. Eh, je potřeba to opakovat neustále, mnoho dní a mnoho měsíců, tak aby to bylo jasné. A já se domnívám, že to je něco, co by, o co bychom se měli snažit, pokud je o spotřebitele. A pokud je o ty eh, další otázky, paní Svensson, já jsem ochotný setkat se s vámi a hovořit o těchto věcech osobně, protože já velice uvítám jakýkoliv feedback, který by určitě mohl obohatit eh, naše vlastní, naš vlastní postoj. Pokud jde o směrnici o bezpečnosti výrobků, to byla otázka paní Šaldemoze. Musím říci, že cíl, který máme v rámci tohoto přeskumu, je v podstatě odstranit to, ty komplikace, které vyplývají z toho, že dva systémy fungují paralelně. A chceme ty postupy prosazování a bezpečnosti produktu eh, sjednotit. To je v podstatě hlavní cíl. Chceme zjednodušit celý proces a chceme zajistit, aby v otázce bezpečnosti jsme hovořili tím stejným jazykem a aby neexistovaly žádné produkty, které eh, propadnou mezi těmito dvěma systémy. Samozřejmě nemůžeme pracovat eh, izolovaně od ostatních otázek, protože jakmile něco začnete řešit, začnou se objevovat další a další otázky. Musíme skutečně Eh, umístit tuto směrnici do toho kontextu oživování vnitřního trhu a musíme zajistit, aby tam skutečně řádně zapadla. A to také eh, pomáhá využívat zdroje nejefektivnějším eh, způsobem. Já jsem byl ministrem financí více než 10 let, takže vím, jak nakládat s penězi, jak nedá, nedat peníze, ale také jak je něka, někomu přidělit. Samozřejmě v dnešní době existují omezení rozpočtů. Nicméně procházíme procesem vyjednávání o dalším víceletém finančním rámci. Můj apel je spíš takový obecný. Někdy, když hovoříme o rozpočtu v této oblasti ve srovnání eh, s jinými oblastmi, hovoříme o relativně malém rozpočtu a často se v diskuzích na ten rozpočet zapomíná. Nicméně si musíme uvědomit, že a děláme cokoliv, jde především o lidi. A proto je třeba vydávat peníze takovým způsobem, abychom zajistili, že lidé budou mít možnosti. E, přestaňme hovořit o ochraně spotřebitelů. Začneme hovořit o tom, abychom spotřebitelům dali možnosti a moc. Myslím si, že toto posílení spotřebitelů by mělo být ve středu všech politik, které e, dáme. Pokud spotřebitel nebude nakupovat, pokud spotřebitel nebude reagovat na trhu, na to, co děláme, potom si myslím, že budeme marnit mnoho peněz a zdrojů. Často říkám kolegům a snažím se to neustále opakovat při jakékoliv příležitosti, že ve skutečnosti milionů občanů se účastní každou minutu vnitřního trhu. Pokud se nám podaří a, zajistit nějaký mechanismus feedbacku, představte si, jakou obrovskou moc tento trh, spotřebitelský trh bude mít. Kolik informací tak můžeme tlačit směrem ke společnostem, ty pak budou eh, vědět, co spotřebitelé chtějí a také tyto informace mohou být nesmírně cené pro nás jako politiky. Protože pak budeme vědět, jaké na trhu existují požadavky. Takže pokud jde o informace a to správné alokování peněz, snažíme se dělat eh, věci co nejlépe. Nicméně je třeba zajistit, aby ty systémy fungovaly efektivně a účinně. to není jenom kliše, je to realita a musíme se o to snažit tvrdě. Pokud jde o směrnici o organizovaných zájezdech, eh, došlo zde ke spoždění. Je mi to líto. A většinu té práce odvedla paní místopředsedkyně Redingová. A my musíme identifikovat eh, tu nejlepší cestu dále. Jedním z hlavních problémů, který jsme měli, bylo, že jsme neměli dostatek spolehlivých údajů, podle kterých bychom zhodnotili možnosti, které existují. Dále místo předseda Kalas a paralelně provádí hodnocení dopadu, pokud jde o ochranu vůči bankrotu pro Eh, levné letenky, proti úpadku pro levné, v případě levných letenek. Eh, je to skutečně komplikovaná oblast. Já doufám, že se nám podaří se tím nějak probrat. Pokud jde o kolektivní žaloby, myslím si, že už jsem řekl, jak je můj postoj. Já jsem pro kolektivní žadoby, samozřejmě v evropském kontextu, eh, kde se to musí řešit od amerického systému. Ten nechceme. Ale já jsem v každém případě pro a to, co chceme udělat, je zajistit, abychom zde měli koherentní přístup. Jak jsem řekl v konzultaci, pokud je o konzultaci eh, ke kolektivním žalobám, nyní analyzujeme 80 tisíc odpovědí. A to není jednoduché. ale je to stále ještě méně než těch 86 tisíc reakcí, které jsem eh, dostal k mé iniciativě. To je skutečně obrovské číslo. Nicméně je to proces, kterým se, který musíme projít, musíme zanalizovat ty odpovědi, ten feedback. Já nechci zmiňovat žádné lhuty, požádali jste mě, jestli mohu říci, že sdělení bude do konce roku. To je to, o co se snažíme. Chceme postupovat rychle. A myslím, že toho můžeme dosáhnout. Můžete si být jisti, že má oddělení a já určitě chceme zajistit, aby ten základ pro posílení spotřebitelů byl vytvořen co nejdříve. Pokud je o elektronické obchodování a propojení s alternativním řešením sporů, v této oblasti prosazujeme řešení sporů online, protože se domníváme, že to je oblast, kde můžeme pomoci našim spotřebitelům a být více proaktivní pokud je o mechanismus eh, náhrad. Já si myslím, že všichni známe problémy elektronického obchodování. Myslím, že už byla zahájena diskuze týkající se toho, jakým směrem by se elektronické obchodování mělo ubírat. Jestli by to měla být ta svatá kráva, kde každý eh, může říci eh, cokoliv chce, aniž by se bál že by, něho, že by ho někdo mohl hnát k odpovědnosti. A že každý může prokádat cokoliv bez nějakých obav eh, z žaloby. A víte, že v tomto kontextu je aktuálním tématem falšování léků, eh, které mohou představovat eh, velké nebezpečí. Omlouvám se, že hovořím tak dlouho. Ještě mi bylo řečeno, že studie o elektronickém obchodování bude vydána v září. Myslím, že máme čas ještě na několik velmi krátkých eh, otázek. Pan Šváb, paní Gebhardová a eh, pan Campos eh, mají ještě prostor pro kratičké otázky a a potom eh, tedy tuto debatu ukončíme. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Někdy je dobré, když se člověk dostane na řadu v druhém kole. Já jsem dnes ráno přišel a jsem právě kvůli této otázce, tak jsem rád, že ji mohu položit. Děkuji, pane komisaři, za jasné jasná sdělení, A když hovoříte s Evropským parlamentem. Často odpovíte na nějaké otázky které jsme vám nepoložili, například jestli ADR, systém alternativních řešení spolu, by měl být používán také mezi podniky. Vy jste hovořil také o celé řadě témat, kterými se budeme zabývat v roce 2012 a já si jsem jistý, že e, také osobně vy budete prosazovat všechna tato témata. První věc, o které bych chtěl hovořit, je otázka e, duchovního vlastnictví. Víte, že Evropský parlament Evropská komise k tomu navrhl jasnou strategii a myslím si, že eh, duchovní vlastnictví je naprosto zásadní v globálních hospodářských strukturách. Myslím si, že duchovní vlastnictví, intelektuální vlastnictví bychom měli zohledňovat ve všech rozhovorech. Z tohoto eh, důvodu eh, bych se chtěla zeptat na Eh, nebo bych chtěl požádat o to, aby ta studie týkající se obalu tabákových výrobků ehm, eh, šla stranou. Eh, dále další bod. Alternativní řešení spolu. Kole, kolegyně Rapty řekla, že má velké obavy. Já mám také velké obavy, paní kolegyně Rapty. A to, že Všichni hovoří jenom o kolektivních žalobách, ale nikdo se neptá na to, co chtějí spotřebitele. Pokud je alternativní řešení spolu, jedná se o malé obnosy, které spotřebitel chtě, chce získat zpátky bez velkého úsilí. A, a podle mého názoru kolektivní žaloby tomu neslouží. Spotřebitelé nechtějí žalovat v takových případech, ale chtějí alternativně řešit spoly. Já hodnotím eh, ten váš závazek eh, prosazování ADR jako velice pozitivní. Myslím si, že je potřeba v Bruselu proto hodně udělat. My skutečně můžeme eh, udělat hodně, můžeme donutit členské státy, aby se dohodly, můžeme tak pomoci spotřebitelům a prosím, snažte se o to, abyste to prosadili jako první. Paní Gebhardt, děkuji. Je dobré, když se člověk dostane na řadu na závěr, protože může Ehm, reagovat na to, co řekli předchozí. Za prvé, eh, Velice vítám, pane komisaři, že skutečně se zasazujete za spotřebitele. Eh, Souhlasíme s vámi s tím, že je třeba eh, dostat dále to alternativní řešení sporů, protože je to nebyrokratický model, který může řešit spoly rychle. To ale nic nemění na tom, že sou, současně potřebujeme také postup pro kolektivní žaloby, protože ne všechno může být vyřešeno prostřednictvím alternativního řešení. A v Evropské unii jsme svědkem toho, že existují rozumné systémy. Eh, dívám se na kolegu Koreja, v Portugalsku existuje takový rozumný systém. A v Německu to existuje v oblasti životního prostředí. A proč by to nemohlo existovat také v oblasti spotřebitelů? A proč by to nemohlo existovat na evropské úrovni? Takže já si myslím, že bychom to měli prosazovat. Ale nyní k mé otázce, kterou pokládám jménem paní Sehnalové, která bohužel musela odejít na eh, hlasování v jiném výboru. Chtěla položit důležitou otázku. Jde o to, že podle Eh, eh, šetření eh, slovenské centrály pro spotřebitele je běžnou praxí, že složení léků ve východní Evropě bývá jiné než v západní Evropě. Podle neformálních informací, které jsme dostali, to platí také pro další typy výrobků, za které jsme zodpovědní. Já bych se chtěla zeptat, jestli toto téma znáte. Z vaší reakce usuzuji, že ano. Co v této oblasti děláte? Co chcete dělat, protože je to opravdu neslíchané? Že ve východních zemích existuje nižší kvalita. Eh, z toho důvodu, že tam je méně přísná ochrana spotřebitelů než v západních zemích. Vy jste zmínil Rumunsko a já si myslím, že něco takového je nepřípustného. Je to diskriminující, je to neslíchané. Nemůžeme akceptovat to, aby v Evropské unii existovali občané první a druhé třídy. Pane Kamci, prosím ještě velmi rychle. Budu velmi stručný, pane komisaři. Pane komisaři, víme, že eh, vy vítáte myšlenku hromadných eh, žalob a poznamenali jsme si tedy vaše stanovisko k této věci, které jste zde dnes vyjádřil. Eh, chápu, že teď zpracováváte všechny ty reakce a že teď k ním připravujete sdělení. Nicméně postupujete s trošku jinou rychlostí, než eh, s jakou jste postupovali u ADR. Spotřebitelé v Evropě, v Evropě možná mm, se neúplně vždy jaksi shodnou napříč těmi jednotlivými členskými státy. Myslím, že je mm, příliš eh, optimistické očekávat, že se členské státy shodnou na je, jediném stanovisku, na jediné pozici. Souhlasím s paní Gebhartovou, paní komise, eh, komise by měla prokázat větší iniciativu. Nemůžete jenom čekat, eh, že se členské státy prostě v nějakém horizontu dohodnou. Děkuji za tyto závěrečné otázky a dám panu komisaři čas tedy ještě na to, aby zodpověděl. Pokusím se být stručný, pokud jde o duševní vlastnictví a práva duševního vlastnictví. To je samozřejmě oblast, na které komise opravdu pracuje velmi intenzivně. Za prvé, všichni se shodneme na tom, že musíme chránit naše vynálezce, autory, umělce. Jinak hm, bychom eh, výsledky jejich práce vůbec neměli. Ale na druhou stranu potřebujeme mm, realistické systémy, které umožní distribuci těchto eh, výrobků, těchto produktů spotřebitelům. Snažíme se tedy zajistit, aby eh, to vznikl systém jasných pravidel. Já mm, myslím, že parlament bude mít možnost v eh, brzké budoucnosti tyto návrhy projednat. Pokud je o hromadné žaloby, souhlasím s paní Gebhartovou, potřebujeme systém hromadných žalob, protože eh, potřebujeme také podpořit eh, ADR, ADR, systém řešení, alternativního řešení sporu zkrátka nebude úplně dobře fungovat, pokud eh, jaksi nad tím nebude vyset ten byč, že v případě, že k vyřešení toho sporu nedojde, je to hrozba toho, že to půjde k soudu, což bude samozřejmě mnohem nákladnější a tak dále. Proto projednáváme eh, obě tato témata. I když samozřejmě se snažíme v oblasti ADR dosáhnout výsledku co nejrychleji, ale hromadné žaloby jsou také na programu práce, také na tom eh, pracujeme. Pokud jde o rozdíly eh, ve výrobcích mezi východní a západní Evropou. Samozřejmě všichni se shodneme, že by tu neměli být žádní druhořadí občané. My můžeme udělat to, že zajistíme, že budou splněny minimální standardy, minimální normy. To je úkol komise. Zajištění minimálních eh, standardů. Když jsem byl v Rumunsku, tak jsem také hovořil eh, se spotřebiteli, s jejich organizacemi. Oni toto téma nadnesli. Mm, oni nemluvili vždy o rozdílné kvalitě, ale mm, co jim opravdu vadilo, bylo, že ve ve stejném obalu se objevují různé produkty. Pardon, že stejný produkt se objevuje, objevuje v různých obalech. Je tedy nutné hovořit, mm, hovořit s výrobcem a zjistit, co se děje, ale pokud existují minimální eh, standardy, tak by to mělo být v pořádku. Pokud jde o iniciativu eh, komise, jak eh, zmiňoval pan Campos, já se domnívám, že jsme iniciativní, například v té oblasti hromadných eh, žalob, eh, kde se opravdu budeme snažit, abychom do konce roku měli konkrétní návrh k alternativnímu řešení sporů a k hromadným žalobám. Děkuji. Pane komisaři, dovolte, abych vám poděkoval za vaši návštěvu. Byla to opravdu důležitá výměna názoru nejen, že jste nám tedy oznámil celou, či nás seznámil celou řadu iniciativ, ale jak vidíte, i mnoho našich členů pracuje na celé řadě eh, zpráv a stanovisek. Otázky jako ochrana spotřebitelů, alternativní řešení eh, sporů, směrnice o ochraně eh, spotřebitelů, mm, směrnice o zájezdech, to všechno jsou témata, kterými se také zabýváme. Dovolte, abych poděkoval i celému vašemu týmu. Vidím tady celou řadu známých tváří, které eh, tu dnes ráno jsou. My velmi si vážíme spolupráce eh, s nimi a s vaším tedy týmem, takže dovolte, abych vám všem ještě jednou poděkoval a abychom vám gratulovali k této úspěšné práci. Uh, um, takže dámy a pánové, eh, teď eh, tedy přejdeme k další oblasti, které se, která se týká spotřebitelů v informační společnosti. Máme necelou hodinu eh, za hodinu, za tři čtvrtě hodiny přijde paní komisařka, takže, takže nám zbývá trošku méně času ale myslím, že i paní komisařka bude se zajímat o naši zprávu. Doufám, že si vzpomínáte, že koordinátoři se shodli, že pro práce našeho výboru by bylo velmi užitečné, abychom se trošku podrobněji seznámili s neutralitou internetu. Je to eh, téma, na kterém mm, někteří zaspracovali eh, v, během minulého funkčního období. Někdy mám pocit, eh, že když se příliš zabýváte telekomunikacemi, tak se trošku zamotáváte do té terminologie, do těch velmi technických věcí a někdy je možná trošku dobré si to znovu zase eh, probrat a ujasnit. Máme k tomu velmi zajímavou zprávu. Dovolte, abych eh, vás eh, jen opozornil na jednu věc. Vzpomínám si, že jsem um, kdysi pracoval pro někoho, kdo mi vždy říkal, kde máš glosář, kde máš seznam um, použitých termínů. Já doufám, že tedy oceníte, že hned na začátku um, na začátku té zprávy máte všechny zkratky a termíny, takže během té prezentace pana Markuse budete mít možnost se rovnou ověřovat všechny ty zkratky a termíny. Doufám, eh, že eh, nejen tedy tento glosář, ale celá ta zpráva vám bude, pro vás bude velmi užitečná. Máme tady eh, skupinu osob, která má velké zkušenosti s telekomunikacemi, elektronickými telekomunikacemi. Pan Scott Markus eh, je ředitelem eh, této společnosti Viconsult z Bonu Eh, jsem velmi rád, že eh, jste nás dnes navštívil a pane Marko, si máte prosím tady slovo. Děkuji mnohokrát. Je pro mě velkou ctí, že jsem byl pozván do vašeho výboru a mohu pohovořit eh, k vašim členům. Prosím, dnes budu hovořit po krátkém úvodu o technologických otázkách a také ekonomických otázkách eh, v kontextu neutrality sítě. Budu hovořit také o rozdílnosti kvality a jak se může projevit v budoucích nebo ve vývoji různých eh, podnikových modelů, což je pro vás jistě důležité. Dále se zaměřím také na rozdíly mezi Evropskou unii a USA, nejen z hlediska struktury trhu, ale také z hlediska přístupu eh, regulátorů, o co Eh, jde regulatorům na obou kontinentech. A potom bych chtěl předložit doporučení. Čili na úvod mám velice dobrý tým lidí, pan eh, Norn, J. Kane a ostatní. Já osobně jsem se snažil také řešit tento problém z různých eh, pohledů. Pracoval jsem v oblasti vytváření sítí, dělali jsme vlastně takové internetové páteře sítě po celém světě, čili jsem to dělala z technologického hlediska, tak jsem se také setkala s panem Harbrem poprvé. V tuto chvíli také mý kolegové pracují v oblasti regulátorské ekonomiky, vlastně regulace v oblasti ekonomiky. Čili je to oblast, která má celou řadu aspektů a musíme právě ty různé pohledy náležitě pochopit. Teď na úvod se musíme sami sebe zeptat, jak definujeme neutralitu sítě. Dále, jaké problémy vznikají a co je problémem. Co se týče samotných sítí, je tady celá řada definicí, řada definicí byla aplikována, jednak je to schopnost všech uživatelů internetu používat eh, obsah eh, aplikace, které si sami zvolí. Další definice je, že veškerá um, doprava nebo veškerý je provoz na internetu musí být rovný, vždy se musí dostat od zdroje k příjemci a potom je to také nepřítomnost nerozumné diskriminace. Tady je důležité zmínit, že e, rozdíly v kvalitě, což je skutečně jádrem diskuse neutrality sítě, tak rozdíly v kvalitě mají jak negativní, tak eh, pozitivní aspekty. Čili rozdílná kvalita může pomáhat spotřebitelům, ale i výrobcům a je využívána v oblasti internetu už velice dlouho. Dále. Jaké obavy máme, co se týče neutrality sítě? Jsou tady různé obavy, jednak eh, je tady možnost eh, chování, které nebude uh, Eh, v souladu s eh, hospodářskou soutěží, dále je to oblast inovace, eh, svoboda slova, někteří se zabývají povědomím na straně spotřebitelů, zda skutečně vědí, o jakou službu se jedná, jakou službu žádejí a potom je to také otázka soukromí a ochrany. Jsou tady nejrůznější tedy obavy v různých oblastech. Někdy jsou tyto otázky prezentovány černobíle, ale jsou neuvěřitelně složité. Jsou tady velké subtilní rozdíly, čili nesmíme přijímat zjednodušený přístup a já si myslím, že nevhodná opatření by spíše mohla uškodit, čili tady je na místě být skutečně opatrní. Myslím, že bychom také měli zvážit, jaké problémy známe v Evropě, co škodí neutralitě sítě v Evropě. Evropská komise provedla veřejnou konzultaci ohledně neutrality sítě, obdržela celou řadu odpovědí, například od Bereku. A co komise zjistila? Je tady určitý konsenzus mezi operátory sítě, poskytovatelů internetových služeb, také výrobců infrastruktury. V tuto chvíli nevidí žádný problém, co se týče otevřenosti a neutrality internetu v Evropské unii, čili není tady žádný důkaz, že by tady byla nekalá diskriminace Eh, je tady žádná, neexistuje nerozumná diskriminace v oblasti spotřebitelů a hospodářské soutěže. To si tedy myslí eh, zástupci jednotlivých českých států. Myslím, že je dobré podívat se na takový souhrný názor, jak to vidí poskytovatele. Byly tady určité stížnosti, některé jsou oprávněné, že mobilní operátoři blokují eh, přístup k VOIP a také omezují provoz, když si uživatelé chtějí sdílet různé soubory. Berek se zaměřil na jednotlivé případy na národní úrovni a zdá se, že to je velice relevantní obava. Nicméně nemusí to úplně ovlivnit neutralitu sítě, jsou tady určité formální postupy, jak řešit tento problém a také je tady celá řada vyšetřování ze strany Bereko a ostatních. Čili když se podíváme na tuto situaci, eh, jaké závěry z toho můžeme vyvodit? Máme pocit, že pokud, a teď není další diapozitiv, musíme zajistit skutečnou rovnováhu. Tam musí být vyvážená. V tuto chvíli neexistují nějaké problematické případy v Evropě, čili není prokázáno, že tady by docházelo k systému zneužívání a diskriminaci. Nicméně tyto obavy musíme vzít vážně a je to spíše otázka, kterou bychom měli řešit v budoucnosti. Neměli bychom to tedy jen tak eh, smést ze stolu. Zde bych chtěl hovořit o technologických aspektech eh, neutrality sítě. Zde bych chtěl pohovořit eh, o protokolu internetu, celkové sadě nástrojů a jaké kvality služeb můžeme zachovat a poskytnout během na na internetu. Čili chceme zajistit neutralitu. Jak jsem říkali tady celá řada definicí, pokud dáváme přednost nějakému provozu a poskytování služeb oproti jiným, jak to vlastně funguje. Hlavní problém je v tom, že máme eh, architekturu, která je vystavená v jednotlivých vrstvách. A tyto vrstvy Eh, jsou na nejnižší úrovni, to vidíte na tom ehm, obrázku, čili tady je ta fyzická, fyzický přenos dat a naopak máte horší vrst, eh, horní vrstvy, kde se nacházejí jednotové aplikace. Například na vašem browseru, na vašem počítači používáte různé aplikace. Tyto vrstvy komunikují eh, s sousedními systémy se sousedními vrstvami. Čili když máte webový browser, tak ten komunikuje s webovým serverem, který se nachází nikde, někde jinde na internetu. Čili tady hovoříme o takzvaném careware. Tato komunikace je takzvaná end-to-end, protože máte na obou stranách eh, konce, které komunikují díky této aplikaci. Tyto vrstvy eh, pracují také v rámci nižších vrstev. To znamená, že tyto eh, služby musí být poskytnuty z fyzických zdrojů pomocí kabelu a podobně. Vidíte vertikální propojení, čili na jedné straně vidíte osobní počítač a na druhé straně vidíte server. A mezi tím může být desítek různých systémů, kterým se říká router, které uspůsobují eh, způsob dopravy, čili jak se eh, informace dostou z jednoho zdroje eh, k příjemci. Klíčová otázka zní, která je relevantní pro neutralitu sítě, když tyto routery posílají tuto dopravu, tyto informace, jaké priority dávají. A někdy se stává, že máme skutečně doslova zácpu, příliš mnoho informací a otázka zní, jaké pakety budou poslány kam a které budou mít prioritu. Další diapozitiv. Takže otázka výkonnosti na internetu. Tady jsou zásadní komponenty, například šířka pásma. To znamená doslova, jak velké eh, sítě máme, jak, eh, kolik eh, informací můžeme poslat. Další věc, kterou nemůžeme příliš ovlivnit, je spoždění při šíření informací. To znamená na vzdálenost, na kterou musí překonat informace. Někdy je to skutečně rychlost světla. Další otázka je spoždění při čekání a to je ta čekací doba, kdy se vytvoří fronta v routeru, který takto um, ovlivňuje provoz a další otázka je ztráta paketů. Čili abychom měli skutečně dobrý výkonnost, dobrou, ehm, dobrý výkon, musíme brát v úvahu spoždění při šíření informací i při čekání. A to ehm, vzájemně zajišťuje určitou interakci. Čili musíme si uvědomit, že při této komunikaci musíme brát eh, v úvahu určité spoždění, musíme brát v úvahu variabilitu a také průměrnou dobu eh, těchto aspektů. Další poslední problém je ztráta paketu. Eh, v tomto ohledu znamená, že prostě ztratíte tyto pakety a síť umožňuje, je to, není to selhání sítě, ale je to normální chování na síti, že prostě některé pakety se ve špičce nebo v problémových situacích ztratí. Čili zde vidíte kvalitu služeb, a kvalitu zkušeností. Co mě přišlo důležité, když jsem vytvářel tyto eh, sítě, a není to vidím takhle z hlediska uživatelů, uživatelé v podstatě nezajímají technické záležitosti. Oni jenom chtějí, aby aplikace náležitě fungovala, když ji používají. Pro ty, kteří se zabývají otázkou kvality služeb, tak tyto aspekty techniky, technologické aspekty jsou zcela zásadní. Uh, Některé aplikace jsou velice citlivé na spoždění, na ztrátu informací, některé méně. Pokud se pošlete e-mail, máte tam spoždění několik sekund, možná i minut, tak to nevadí. Ale pokud to máte hlasové služby, které používáte přes internet, tak tady na tom záleží. Tady máte 250 milisekund, pokud je tam takové spoždění, tak to už způsobuje problém. Pokud někdo je tak starý jako já, vzpomenete se možná na satelitní služby, tady bylo 270 milisekund. A když se dostanete do této úrovně, tak eh, se stane, že lidé prostě hovoří najednou a nejsou schopni se pořádně domluvit. Takže v případě takovýchto aplikací to spoždění je zcela zásadní. V případě videa to může a nemusí být zase tak závažné. Pokud používáte video, tak tam můžete tolerovat eh, například určité spoždění na začátku a možná to může být relativní necitlivé poté. Můžete mít eh, tu vyrovnávací paměť. Opět IPTV, pokud očekáváte okamžité, okamžitou reakci, tak můžete změnit kanál. Opět, co je důležité, eh, když chcete charakterizovat výkonnost eh, sítě a služeb, tak tady záleží, jaké využití chce ten uživatel mít. Takže Nyní po technických otázkách se dostaňme k ekonomickým aspektům. Co se týče neutrality sítě, tak zde vidím tři hlavní komponenty. Jednak je to otázka e, diferenciace kvality, dále ekonomická konfiskace neboli zabavení a potom takzvané dvouproudé nebo e, trhy. Co se týče diferenciace kvality, tak e, v tomto ohledu eh, situaci známe. Nepřijde nám neobvyklé, že jdeme například na letiště, na nádraží a můžeme si vybrat, jestli chceme sedět v první nebo v druhé třídě. A pochopitelně za to platíme různou cenu. Obecně eh, rozdíla v kvalitě pro ekonoma znamená, že obvykle zlepšíte nejen situaci eh, výrobce, ale také spotřebitele. To znamená, spotřebitel má větší volbu. Ale můžete to použít eh, v tržním prostředí tak, že naopak můžete poškodit eh, spotřebitele. Další diapozitiv. Druhým mm, ekonomickým aspektem jsou hospodářské překážky. To je velmi důležité pro neutralitu internetu. Toto je eh, hospodářský termín, který se používá, pokud podnik má nějakou eh, velkou moc v určitém tržním segmentu a snaží se eh, této moci využít, jak si projektovat do eh, eh jiného segmentu trhu. Představte si, že sedíte u svého počítače a můžete použít eh, celou řadu vyhledávacích eh, služeb. Eh, Google, Bing a tak dále. Komunikace s těmito vyhledávacími službami prochází přes vašeho poskytovatele mm, mm, internetového připojení a také přes toho provozovatele té služby. V případě, že poskytovatel vašeho internetového připojení by byl jediný, který, kterého byste mohli použít a pokud on by se třeba dohodl s některým poskytovatelem té vyhledávací služby, tak by vám mohl jaksi stížit přístup k dalším vyhledávacím službám v extrémním případě, eh, řekněme, Yahoo eh, koupí vašeho místního poskytovatele internetového připojení a v podstatě vám neumožní přístup na Google. Není to velmi pravděpodobné, ale je to v podstatě ten scénář, který činí jisté obavy. To propojení mezi tou službou a tou sítí. V případě, že by tady bylo nějaké propojení, mohly by to vznikat eh, jakési, eh, jakési mm, hospodářské dopady na další poskytovatele. Hospodářská Eh, tržní moc je mm, pro tuto analýzu klíčová. Pokud by někdo mě chtěl znemožnit přístup na Google a kdybych já si mohl vybírat, a Eh, různé tedy poskytovatele eh, a pokud by mě to nic nestálo, tak by to ten můj poskytovatel asi nezablokoval, protože by věděl, že bych mohl přijít někomu jinému. Tak funguje trh, na kterém je dostatečná hospodářská soutěž. Podívejme se na třetí hospodářské téma, což je ten dvoustranný trh. To je poměrně nová věc. O internetu lze také přemýšlet eh, takto. Na dvoustranném trhu je jakási platforma, která spojuje dvě strany toho trhu. Podívejme se třeba na eh, vysílání televizní. Máte eh, nějaké propojení mezi tím, kdo poskytuje ten obsah a ten vysílatel. Tento obsah potom dodá tomu uživateli. Zpravidla Eh, uživatelé v tomto eh, případě neplatí za tu službu, za tu službu, jak si ta se financuje z reklamy. Nicméně, pokud eh, chcete, samozřejmě z hospodářského hlediska, pokud máte tedy ten jedno, jednostranný trh, tak tam není dost dobře možné, aby ta služba byla úplně zdarma, protože by na tom někdo tratil. Ale pokud máte dvoustranný trh, tak tady se objevuje jaksi nový pohled na tento pohled, kde jde tedy o to, jak eh, kdo z těch dvou stran vlastně eh, bude ty náklady hranit. Bude eh, tam více platit ten poskytovatel, pardon, ten uživatel či ten poskytovatel toho obsahu a jak si to vlastně ta platforma mezi tím rozdělí. Takže to je mm, pozadí, ten kontext, ve kterém se pohybujeme. Další otázka je, jak toto vše souvisí eh, s dalším rozvojem těch obchodních modelů. Hovoříme v tomto kontextu o vzniku takzvaného dvouliniového modelu, A to umožňuje jaksi eh, několik různých eh, možností dalšího rozvoje. V tom dvouliniovém modelu v podstatě existují ehm, u každého poskytovatele ehm, internetového připojení ehm, dvě linie. Jedna linie, která je pro veřejný internet, což jsou v podstatě služby, které, na které jste na internetu zvyklí dnes, eh, s jednou výjimkou, eh, kterou je například televize, televizní vysílání po internetu a také hlasové služby po internetu to jsou služby, které jak si vyžadují eh, obzvlášť kvalitní připojení. Lze si tedy představit, že vznikne jakási linie toho veřejného internetu a linie jakýsi řízených služeb, kde budou právě ty hlasové služby a televizní vysílání Není to eh, nemyslitelné, celá řada poskytovatelů už dnes eh, funguje na základě tohoto modelu. Existuje to, ale je to eh, zkrátka něco, co existuje v rámci té jedné sítě, toho jednoho poskytovatele. Další snímek, prosím. Takže my jsme se tedy zamýšleli vlastně nad čtyřmi různými eh, typy toho, jak by se ten obchodní model mohl vyvíjet. Za prvé, vše zůstane při tom, jak to je teď. Za druhé, mohl by vzniknout tento dvouliniový model a dále se vyvíjet a mm, bude se dále rozšiřovat ale v podstatě zůstane ve stejných mantinelech, v jakých se pohybuje již dne. Za třetí, eh, ta linie řízených služeb, se uvolní pro další poskytovatele. A ten čtvrtý model je že e, záruky služeb mezi e, těmi koncovými uživateli či koncovými zařízeními budou možné i na tom veřejném internetu. To by znamenalo ovšem e, být si tedy vědom té kvality té služby QoS a zachování této kvality. O tomto už se hovoří ale v podstatě to v praxi zatím neexistuje z různých eh, ekonomických eh, důvodů. Eh, já o tom hovořím podrobněji v té zprávě. V podstatě je to tedy možnost, která tu existuje, ale zatím se nerealizovala. Jak pravděpodobné jsou tedy tyto čtyři modely? Tady v tom grafu ukazuji nějaké výhledy, které eh, publikuje Cisco každý rok. Tady tedy respektovaný odborník, respektovaná firma. A Oni tedy odhadují, jakým způsobem se ty eh, řízené služby a tak dále eh, rozvíjejí. Tak tady, se, tady na tom grafu vidíte, že tu nějakému růstu dochází, ale v podstatě se nezdá, že by ta linie toho veřejného internetu byla na ústupu. V každém tom modelu jsou eh, různé předpoklady, jak pravděpodobný je to takový vývoj a jaké jsou s ním spojené předpokládané problémy. Podívejme se, jaké jsou eh, tedy výhody a nevýhody. Pokud jde o ohrožení hospodářské soutěže, tak ten druhý scénář tam, kde mm, se předpokládá, že v těch dvou liních eh, ta linie řízených služeb v podstatě poroste, ale ten model se nějak eh, revolučně nezmění. Eh, toto by mohlo být problematické pro hospodářskou soutěž, protože ta linie řízených služeb sice začíná být dominantní, ale není jaksi otevřenější. Pokud je o otevření té linie eh, řízených služeb, tak tam eh, to je trošku optimističtější. Toto otevření eh, jak jsem řekl, tedy je omezené, ale již existuje. Například Bitstream, který rozlišuje mezi různými úrovněmi kvality služeb QoS ty typy QoS, které toto zohledňují a poskytují IPTV a VOIP, jsou v podstatě eh, tedy tohoto typu. Pro spotřebitele by asi bylo nejzajímavější propojení eh, v rámci všech sítí eh, při zachování toho QoS, ale to asi není příliš realistické v blízké budoucnosti. Dovolte, abych se teď podíval na rozdíly mezi Spojenými státy a Evropskou unii. V tomto srovnání bych nejprve eh, se tedy zaměřil na strukturu trhu, za druhé rozdíly v regulačním rámci a za třetí mm, proveditelnost eh, či uplatnitelnost eh, práva v oblasti hospodářské soutěže. Takže pokud jde o strukturu trhu, Ehm, v podstatě všechny či většina eh, amerických domácností má přístup k internetu buď přes, eh, či možnost přístupu k internetu přes eh, širokopásmové připojení či kabelovou televizi. Kabelové připojení využívá 38 amerických domácností ADSL a FTTH asi 30 domácností. To ukazuje, že kabelové připojení je v podstatě hlavním poskytovatelem internetového připojení pro domácnosti. To se liší v podstatě od všech států v Evropské unii. Na druhou stranu, eh, poskytovatele, které využívají například LLU, sdílený přístup nebo bitstream, které umožňují eh, vlastně větší konkurenční prostředí, tak eh, u těto posty, poskytovatele v USA existovaly asi ještě před deseti lety, ale jsou velmi na ústupu. Eh, dnes mají méně než dvouprocentní podíl na trhu a to znamená, že většina Američanů má tedy možnost zvolit si připojení od jednoho telefonního operátora nebo od, jednoho, od jedné kabelové televize a víc možností nemají. Pokud jde o mobilní širokopásmové připojení, to je sice eh, dostupné, ale je to spíše služba doplňková, než služba, která by nahrazovala to pevné připojení. Američané to znamená, tedy mají mobilní připojení kromě toho, že tady mají ještě pevné připojení. Pokud to srovnáme se strukturou trhu v Evropské unii, v Evropě je mnohem jaksi to prostředí bohatší, je tady mnohem větší eh, soutěž. Pokud jde o kabelové připojení, to je mezi členskými státy eh, poměrně nerovnoměrné. Existuje v Nizozemsku, ve Flandrech, také v některých nových státech jako Rumunsku, Bulharsku či Maďarsku, ale v celé řadě dalších států v podstatě kabelové připojení dostupné není. Druhým velkým rozdílem je to, že eh, ty trošku eh, konkurenčnější typy jako LLU, sdílený přístup a Bitstream, Ehm, DSL, eh, to je tedy hlavní technologie, která je využívaná. Ty jsou tady mnohem běžnější. Toto jsou, ehm, je graf ze zprávy komise a jak vidíte, v mnoha státech existují tedy, eh, se, se poskytuje připojení eh, od nějaké, no, od těch tedy konkurenčních typů jsou některé státy, které vůbec nemají ten DSL, ale v jiných státech je tento podíl eh, poměrně veliký. To jsou tedy, eh, jak vidíte, velké rozdíly mezi těmi dvěma trhy. Podívejme se nyní na regulaci. Regulace je částečně eh, jaksi motorem a částečně důsledkem tohoto trhu. Ve Spojených státech nemáme ten koncept, který máte ZD. Eh, to, že eh, moc na trhu je určitým hnáčem regulace. To v USA nefunguje. V USA se rozlišuje mezi telekomunikačními službami a informačními službami. Telekomunikační služby, to je eh, právní termín, znamená to předávání eh, komunikace prostřednictvím sítě, informační služby, eh, představují eh, transformaci, ukládání a tak dále. Ve Spojených státech je to možná zvláštní. Komunikace prostřednictvím širokého pásma v posledních deseti letech byla považována za informační službu a to znamená, že to nebylo regulováno. To do značné míry omezilo eh, používání eh, například LLU. Také to znamenalo, že zde neexistovaly žádné nediskriminační závazky. A pro širokopásmové služby. Další slide. V důsledku toho ve chvíli, kdy neutralita sítě se stala ožehovou otázkou na straně jedné, američtí spotřebitelé byli méně chráněni než evropští spotřebitelé eh, hospodářskou soutěží a na druhé straně eh, byli také méně chráněni prostřednictvím regulace ve srovnání s Evropou, protože ta regulace v podstatě um, některými rozhodnutími ztratila svůj význam. V důsledku toho americká FCC v prosinci toho minulého roku shledala, že je nutné eh, vydat eh, takzvané nařízení otevřeného internetu a tam byla stanovená některá pravidla. Eh, zdá se, že nejsou příliš odlišná od pravidel, která byla implementována v Evropě v rámci revize regulatorního rámce telekomunikačních systémů První pravidlo je transparentnost, druhá pravidlo je eh, žádné blokování. To znamená, že není možné blokovat přístup. Něco, co jsem nezdůraznil eh, ve slajdu, je, že pro mobilní operátory eh, fungovala oslabená verze, že nesměli blokovat přístup na některé internetové stránky nebo na hlasové služby nebo IP televizi internetovou televizi. A tyto služby do jisté míry konkurují tomu, co poskytují mobilní operátoři. A třetím pravidlem bylo, že není možné, aby existovala nějaká nerozumná diskriminace v tom, jak funguje provoz na internetu. Samozřejmě je těžké definovat, eh, jak, eh, je těžké definovat eh, nerozumnou diskriminaci. Stanovat takovéto pokyny zkrátka není snadné. Zde v Evropě existují ustanovení týkající se konkurenčního přístupu. Existuje také přeskum regulatorního rámce z roku 2009 a o transpozici se hovořilo včera. Článek 8 směrnice poukazuje na to, že explicitním cílem evropské politiky je, aby uživatelé měli přístup na, ke službám, které chtějí a k elektronické komunikaci. Dále poskytovatelé musí informovat uživatele o svých postupech a dále národní eh, regulatorní orgány, pokud je to nutné, mohou stanovit minimální požadavky na kvalitu služeb. Takže to je regulace. Pokud jde o eh, právo hospodářské soutěže, eh, v Evropě se právo ex ante příliš nepoužívá. Ve, spojeným, ve Spojených státech je tomu jinak. Právo v oblasti hospodářské soutěže je do značné míry eh, se vzájemně vylučuje s regulací v USA. A tímto se dostávám eh, k doporučení na závěr prezentace. Já se domnívám, že tato doporučení nejsou příliš eh, radikální nebo nejdou proti tomu, co komise navrhuje. Za prvé, eh, nemyslíme si, že by měly existovat další závazky v oblasti neutrality sítě do té doby, než bude jasné, eh, jak fungují eh, změny provedené v regulatorním rámci v roce 2009. Dále se domníváme, že technický výzkum i politický výzkum by byl dobrý a proto, aby požadavky transparentnosti byly efektivnější. Myslíme si, že by bylo dobré nějak kvantifikovat ehm, služby na internetu. Pokud jde o standardy minimální kvality, v současné době není jasné, jak je možné tyto eh, požadavky implementovat. Dále se domníváme, že v některých těchto oblastech se eh, objevily obavy, které jsou opodstatněné, například pokud jde o Eh, poplatky za hlasové služby. Eh, možná by se tomu mohla věnovat další eh, studie. Ta se snad už připravuje. A další věc. My se domníváme, že ještě není možné hodnotit to, zda to, co bylo zavedeno v roce 2009, funguje. Je potřeba se podívat, eh, jak budou vypadat potenciální budoucí problémy a pak je řešit. Takže eh, to je všechno z mé strany, těším se na otázky. Mnohokrát děkujeme za velice eh, obsáhlou prezentaci. Tento výbor, jak jste zdůraznil, byl odpovědný za reformu směrnice o právech spotřebitelů. Eh, eh, tehdy se zavedly eh, různá opatření pro to, aby lidé mohli rychleji měnit poskytovatele. Také tam byly některé ustanovení týkající se délky smluv. A někteří lidé měli příliš dlouhé smlouvy, což znamenalo, že nemohli využívat technologického, rychlého technologického vývoje. A zanedlouho budeme hovořit o implementaci této směrnice. Já není mohu předat ehm, účastníkům slovo na otázky, ale vítáme dvě skupiny návštěvníků. A vítám eh, skupinu návštěvníků paní La Grips, máme zde 20 návštěvníků a také jsou zde návštěvníci pana Görence, myslím, že právě přišli. Takže pokud používáte internet, a předpokládám, že celá řada z vás internet používá, například Facebook a další služby, a tyto informace jsou důležité také pro vás a zanedlouho přijde komisařka, která je zodpovědná za tuto oblast a bude hovořit o svých plánech do budoucna. Nějaké otázky na Skota Markuse k tomu, co říkal? Kolega Engström eh, se aktivně zapojoval do těchto věcí dlouhou dobu, takže já myslím, že má celou řadu otázek, ale myslím, že pokud budou mít eh, další kolegové otázky, také mohu předat slovo. Takže pan Engström. Já v podstatě tolik otázek nemám. Myslím si, že ta zpráva, ten, ta prezentace byla velice jasná. Um, pro mě byla nesmírně srozumitelná. Zmínil jste aspekt inovace, který je e, důležitým aspektem pro neutralitu sítí. A to je podle mého názoru skutečně podstatné. Pokud se podíváme na konečného uživatele, e, požadavky na informace e, a tak dále možná úplně nestačí. Další příští evropský Skype například eh, by mohla být eh, malá společnost někde eh, v Evropě. Mě by zajímalo, Ehm, jak to funguje ve chvíli, kdy společnost začne být eh, úspěšná, takováto společnost. Eh, ve chvíli, kdy začne být úspěšná, začne konkurovat eh, ostatním telekomunikačním společnostem ehm, a začne se poukazovat na to, že je problém, když zde je pomalé připojení na internet a tak dále. V podstatě každý podnikatel by chtěl mít možnost využívat takovýchto služeb. Skype je, Skype je eh, švédský, tedy evropský startup a v současné době se eh, stává standardním eh, nástrojem pro lidi. Takže to byla spíš taková připomínka, několik otázka. Já myslím, že to byla relevantní otázka, abych možná trochu doplnil. Domnívám se, že jedna ze zásadních věcí, kterou jsme řešili, a která už se souvisí s touto prezentací, je ten ekonomický model. A to je něco, o čem bych chtěl slyšet více od Markuse. A hovořil o možném vývoji eh, business modelu. Ukázal, že společnosti jako Google, Yahoo a další jsou společnosti, které vydělávají na reklamě Nicméně spoléhají na různé nosiče, aby byly schopné dostat své informace k uživatelům. A lidé, kteří investují do těchto nosičů, se eh, ptají, jestli eh, mohou nějakým způsobem vydělávat na eh, těch obrovských příjmech těchto velkých firm. Pokud jde o Skype, jak zde zaznělo, přenos hlasu si vyžaduje kvalitní přenos. A tak je zde zásadní konkurenční model. Otázka je, jestli a ti nosiči mohou a, účtovat něco za to, že poskytují služby Skypeu, anebo jestli by něco takového, takovéto poplatky byly diskriminací. To je otázka pro regulátory. Ale mě by zajímalo, jak to vnímáte vy. Eh, my bychom mohli být požádaně, aby eh, k určitému zásahu ve chvíli, kdy dojde eh, k napětí mezi těmi jednotlivými vrstvami. A ideálně na trhu by každý měl mít odpovídající návratnost za své úsilí, které investuje do trhu. Ehm, a neměla by zde být diskriminace. Já si myslím, že můžeme řešit diskriminaci prostřednictvím našich kompetenství, můžeme zajistit, aby zde byla konkurence. Takže pokud nějaký inovátor eh, je odmítnut některou společností, může se obrátit na jednou společnost. Ale otázka je, jestli telekomunikační společnosti eh, jak je to s jejich eh, příjmy, jestli by, jestli zde existují určité problémy. Než předám slovo um, Scott Markusovi, um, mohou se zeptat ještě další kolegové, ale nezdá se, že by měl někdo nějakou otázku, takže myslím, že na, nám můžete odpovědět. Je zajímavé, že jsme položili podobné otázky. Já se domnívám, že eh, toto byly dobré otázky. Například pokud bychom měli síť jako správce sítě, tak je to důležité také pro inovice. Čili musíme vidět, jaké služby se neobjevily na trhu, protože zcela jistě musí mít také jistotu, že se mohou prosadit, mohou se dostat na trh. Je možné, že některé společnosti prostě nemohly e, uspět, protože se nedostaly přes tu bránu. Co se týče nosičů a vybírání různých poplatků e, za poskytování a zprostředkování služby, to je velice složitá otázka. Na jedné straně poskytovatelé Skutečně není na místě říkat, že poskytovalé nemají žádné výnosy za poskytování služeb. Všichni dostávají zaplaceno za služby, které poskytují. To je ten převažující model, který funguje a otázka poskytovatelů je, zda mohou mít také příjmy eh, z druhé strany trhu. Když se podíváte na ty média pozitivy, tak tady jsou vlastně dva poskytovatelé služeb. Jednak eh, na webové straně, potom je ten vyhledávací um, přístroj, ale to nemusí být stejný poskytovatel. Například ten, který mi poskytuje širokopásmový internet, nemusí mít žádnou smlouvu s nějakým Google nebo Yahoo, může nebo nemusí. V některých případech to může být i třetí strana a v podstatě tady nemusí být vůbec žádný smluvní vztah. Co se týče poplatků za kvalitu, za Skype, Skype byl skutečně jednou ze stran, se kterou jsme se bavili. Eh, Berek eh, to řešil, co se týče proto, hlasových protokolů, eh, obrátil se na Skype a podobné služby. Tady by to mohlo vyvolat velké obavy, pokud by něco takového vzniklo v Evropě, protože tady by to mohlo vyvolat velké problémy, pokud by takováto firma mohla tímto způsobem fungovat. Co se týče poskytovatelů, tak by mohli také požadovat poplatky um, uživatelům za poskytování dobrých služeb. Já si myslím, že tady by to nemělo eh, vyvolávat nějaké problémy v oblasti hospodářské soutěže. Opět eh, je to otázka diskriminace z hlediska ceny a kvality. Čili budete chtít po spotřebatelích eh, více peněz, pokud budou chtít rychlejší, lepší služby. To mně přijde naprosto přirozené. Oblast, kde to je trochu složitější, je, když chtějí, aby ta druhá strana trhu také uhradila určité poplatky. Další věc, a Myslím, že to kolegy také zajímá. Je to otázka zablokování a těch sousedních tzv. peer-to-peer cest. Už jsme měli velice živou diskusi, která se odvíjela v rámci balíčku o telekomunikacích, například porušování autorských práv a jak to zajistit v provozu na internetu, jak zablokovat eh, takovéto kanály, čili to se řeší také v oblasti neutrality sítě. Myslím, že jedním eh, z jeden operátor řekl, tento provoz mezi peer-to-peer není služba, které bychom dali prioritu. Tady potřebujete velkou část pásma, kterou spotřebujete a dochází k určitému spoždění, nicméně eh, to spozdí provoz eh, a máte nižší kvalitu. Je tady jedna věc, o které jste nehovořil, ale já bych rád slyšel, co si o tom myslíte, jak bychom tuto otázku měli řešit. Týká se to ještě dalších věcí. Řada posluchačů, ehm, možná i na internetu nás poslouchá a snažíme se dát také větší odpovědnost poskytovatelům internetových služeb za to, že jejich sítě mohou mít také určitý ilegální obsah, ilegální provoz. To bychom měli také zakomponovat do té diskuse o neutralitě sítě. Je možnost vyřešit takovýto problém jednou provždy? Tento problém ilegálních obsahů nebo ilegálního provozu na síti. Já si myslím, že jsem to chtěl vyčlenit z působnosti této zprávy. Ano, teď jste mě dostal. V USA pravidla většinou se týkají toho, že máte možnost obdržet eh, zákonný nebo nějak neproblematický obsah. My to tady v Evropě takto konkrétně třeba nemáte. Netýká se to možná tak eh, toho provozu peer-to-peer, -peer, co se týče eh, provozu mm, eh, a autorských práv. Myslím si, že to je v celé řadě případů naprosto legitimní, ale v USA vznikl velký problém, který byl spojený se skutečností, že došlo k narušování tohoto provizu peer-to-peer. -to -peer. Co udělali? zablokovali většinu uploadu v rámci internetového provozu a nevyrozuměli své zákazníky, že to dělají. Nejdříve to popírali, dokonce když se to objevilo v tisku, takže je pravda, když se zabýváme reklamou, tak to není otázka jenom autorských práv, ale jsou tady i jiné problémy. Podle mého názoru že pokud eh, začnete pracovat s tézí, že kvalita diskriminace může být eh, oprávněná, pokud tedy o tom je informován spotřebitel, pokud jsou tam náležité důvody, tak eh, provoz a uploady peer-to-peer -peer jsou asi časově méně kritické než v případě hlasových služeb, kde pochopitelně to časové spoždění je zásadnější než v případě posílání e-mailu. Čili tam potom máte nižší prioritu, která je určena k takovému provozu a to by nemělo dělat eh, problém. Čili eh, blokování jiných obsahů potom může být problematičtější. Dobře. Eh, zdá se, že žádný jiný kolega se na nic nechce moc ptát. Paní komisařka Kruzová je na cestě, ale tak využiji vaši přítomnosti a zeptám se na další dotaz a doufám, že i naši internetoví uživatelé budou mít zájem. Když jste hovořil o definici eh, neutrality sítě, tak jste poukázal na to, že někteří lidé mají pocit nebo obávají se, a nyní cituji z vaší prezentace, je to vlastně veškerý provoz na eh, síti, který má rovné zacházení, ať už se týká vzdálenosti, obsahu a podobně. Ale o čem jste se nezmínil, nikdy tomu tak přece nebylo na internetu. A pokud se někdo myslí, že ten provoz je úplně rovný, tak to je pouze teoretická, to je teoretická koncepce, to je teorie. Na druhé straně jsou tady lobbysté, kteří samozřejmě toto vědí a budoucí problém bude, že tyto lobbysté budou chtít zajistit rovnost provozu na internetu a v zásadě žádají legislativu, která by to zaručila. Já bych si chtěla slyšet, co si o tom myslíte v kontextu této zprávy. Já se obávám, že vaše poznámka nemohla jít do těchto podrobností, ale pro mě je to zcela zásadní. My jako zákonodárci jsme nebo budeme požádáni o něco takového. Ano, z technického ekonomického hlediska, podle mého názoru, je ta druhá definice je v podstatě úplně špatná myšlenka. Dobrý ekonomický názor, že tady musí být určitá diferenciace, eh, která bude přínosná pro spotřebitele, pokud to tady nebude spojeno s diskriminací, eh, která by byla proti hospodářské soutěži, tak to může být naopak přínosné pro spotřebitele. Zazněly tady argumenty v tisku i v odborné literatuře, že internet vždy chtěl prosazovat princip end-to-end a nikdy tam nebyly žádné priority. Ale to je otázka minulosti. Na úrovni výzkumu je jasné, že priority byly i součástí té první specifikace v roce 81, kdy ještě předtím byl iPnet, první přepínače, eh, dokonce jsem pro ně fungoval, bylo to BBN v roce 69, eh, tehdy i na univerzitě v Jižní Kalifornii už v roce 73 se řešila otázka priorit, čili otázka kvalita služeb, že něco cizího, to, je, to není pravda. Pochopitelně už tehdy jsme se tím zabývali. Moje společnost právě se zabývala eh, poskytováním nebo zajištěním priorit při komunikaci ve vojenské oblasti v 80. a 90. letech a eh, je tady celkem bohatá historie, co se týče eh, prioritního provozu a eh, připisování priority komunikaci. Čili to, že to bude rovné, to je historie. A já si myslím, že z ekonomického hlediska je tady velice silný argument, že otázka priorit, priorit, priority v oblasti přepravy je na místě a není to otázka žádné demokracie. Je to skutečně na místě, že zajišťujeme prioritu eh, poskytování obsahu na internetu. Děkuji, je to velice zajímavá studie. Eh, určitě se o to budu zajímat nejen já, ale i kolegové. Takže dám, myslím, slovo paní komisařce, dám jí celou určitě tuto studii, určitě se to ráda přes víkend přečte. A na závěr, paní komisařko, eh, můžeme říci, že podporujeme i vaše závěry ve vašem dokumentu a také na internetovém summitu, který se zabýval otázkou neutrality sítě. Tam celá řada lidí hovořila o těchto problémech, čili bylo velice užitečné mít eh, tuto prezentaci před vaším vystoupením, protože to je jeden program, který budeme řešit v budoucnosti. Čili děkuji. Myslím si, že si zasloužíte potlesk. Uh, uh, uh, Vážení kolegové, nyní si vyslechneme komisi, komisařku Nelly Cruz. Známe ji tu dobře ve výboru. Jsme velice rádi, že jste mezi nás dnes dopoledne přišla. A přicházíte eh, v kontextu eh, dalších diskusí s komisí. Už jsme, dnes, eh, už jsme tento týden hovořili s panem komisařem Šemetou a panem Dálím o pracovním programu komise. Máme před sebou eh, vytištěny některé klíčové iniciativy, takže kolegové to budou moci sledovat. Nyní vám předávám slovo, abyste nám představila své myšlenky a poté předám slovo poslancům a poslankyním, aby mohli klást otázky. Prosím, máte slovo. Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobré ráno všem. Je pro mě velkou ctí, že mohu být mezi vámi Mám pak dojem, mám pak pocit, že si můžeme vyměnit eh, názory, že ehm, se můžeme obohatit o myšlenky. A než zmíním jednotlivé, jednotlivá témata, chtěla bych říci, že jsem včera byla v Paříži a měli jsme tam bohatou výměnu názorů. Jsem velice ráda, že poslanci Evropského parlamentu se velice zajímaví o otázku digitální agendy. A komisa, prezident Sarkozy a toto zahrnul také jako prioritu na pořád jednání G8. Chtěla bych říci, že každý den eh, se snažíme být v kontaktu se zainteresovanými stranami při rozvíjení digitální ekonomiky a při naplňování cílů digitální agendy. Myslím si, že je to eh, zajímavé pro celou řadu lidí. Celá řada lidí eh, kontaktovala mě nebo byli na schůzkách s vámi jako poslanci Evropského parlamentu. Je zajímavé vidět, jaké velké množství lidí se zajímá o to téma. Protože toto téma digitální agendy představuje velkou změnu v naší společnosti a také zde existuje potenciál pro eh, z hlediska hospodářského. Revidovaná pravidla v oblasti telekomu nyní vstoupila v platnost a to je velmi důležité. Jsem velice vděčná výboru za to, že pomohl zlepšit regulatorní rámec, který se snaží zajistit kontinuity principů a zároveň výbor pomohl stanovit eh, nová opatření, aby bylo možné celit, čelit budoucím výzvám. Naším cílem je monitorovat transpozici revidovaného rámce pro telekomunikace ze strany členských států. Na to se bude soustředit také letošní zpráva o pokroku telekomunikačního trhu. Po schválení digitální agendy se komise rozhodla změnit tradiční strukturu podávání zpráv pro 16. zprávu o pokroku a vydat eh, takzvanou srovnávací tabulku pro digitální agendu. Myslím si, že eh, to je velice eh, podstatné. Je důležité mít zkrátka čísla a fakta před sebou a tyto dva dokumenty budou publikovány do konce tohoto měsíce. Doposud pouze tři členské státy a plně dokončili všechny kroky k plné implementaci rámce. Většina členských států je pouze krůček před dokončením. Některé členské státy mají ale spoždění. Doposud čtyři členské státy mají velké spoždění. Jak jsem řekla dříve, nebudeme váhat v tom, abychom zahájili řízení pro porušení AKY, pokud někdo nebude eh, transponovat řádně tento rámec. aby na to ti, kteří věc plně implementovali, nedopláceli. Jak jste si asi vědomi, před nedávnem jsme eh, publikovali komunikaci, eh, sdělení týkající se neutrality internetu. Eh, zjištění tohoto sdělení vycházela z veřejné konzultace a také ze samitu mezi komisí a parlamentem, kde se sehrály důležitou roli. Komise se bude snažit zajišťovat, eh, prosazovat nová pravidla eh, v oblasti telekomunikací, pokud je o transparentnost, kvalitu služeb a možnost měnit provozovatele nebo operátory je třeba dodržovat pravidla neutrality internetu. Komise Eh, požádala Berek, aby provedl eh, zjišťovací aktivity eh, týkající se toho zajištění neutrality internetu, včetně zjištění toho, kde jsou překážky pro změnu operátorů, blokování internetu, transparentnost a tak dále. Komise koncem tohoto roku bude vycházet z výsledků vyšetřování Bereku a samozřejmě se bude snažit prosazovat, prosazovat eh, pravidla a eh, neodvracet se od zjištění a eh, bude mít legislativní iniciativu, pokud to bude potřeba. Pokud je o univerzální služby, v kontextu širokopásmového internetu toto téma, k tomuto tématu minulý rok proběhla konzultace je to další důležité téma, u kterého musíme nalézt rovnováhu eh, mezi různými veřejnými zájmy. Domnívám se, že návrh zprávy IMCO o univerzální službě a čísle 112, eh, o kterém jste hlasovali včera, eh, má stejný cíl jako komise v tomto roce eh, plánuji ehm, informovat parlament a radu o výsledcích veřejné eh, konzultace v této oblasti. Pokud jde o číslo 112, chtěla bych připomenout, že revidovaný regulatorní rámec ehm, výrazně posílil eh, závazky týkající se služby na čísle 112. Závazky týkající se informací o lokalitě volajícího byly posíleny, zároveň postižené osoby musí mít přístup k těmto nouzovým službám stejně tak jako ostatní uživatelé. Je potřeba zdůraznit, že technický pokrok bude omezený ve chvíli, kdy lidé nebudou vědět o tom, že tato služba existuje. V současné době eh, každý čtvrtý evropský občan neví, že může volat na eh, číslo 112 ve všech zemích Evropské unie, pokud eh, mají nějaký nalehavý problém. Eh, něco se, toto se musí změnit, protože jinak eh, nebudeme schopni zachraňovat lidské životy. Dále bych chtěla stručně zmínit e-call, zavedení služby e-call, interoperabilní služby e-call v Evropě, která bude vycházet z toho čísla 112, je něco, co je považováno za velice efektivní opatření pro snižování počtu úmrtí na silnicích a počtu e, závažných zranění. Proto je to e, důležitá priorita komise. Za nedlouho bychom měli schválit e, doporučení pro členské státy, jak přistupovat k otázce e-call. A bude to první ze tří legislativních opatření. Jejichž cílem je mít eh, e-call ve všech nových vozidlech od roku 2015. Dalším tématem, které je určitě pro výbor důležité, je roaming. Roaming je zásadní. Je zásadní pro obchodníky, pro turisty, ale také pro to, aby lidé viděli, že Evropská unie jedná v jejich zájmu. Současná pravidla e, se snaží chránit spotřebitele, ale nevyřešila některé problémy, e, jako je například e, konkurence či snížení maloobchodních cen, především v oblasti datových přenosů. Musíme řešit tyto otázky, protože zdá se, že trh toho není schopen. Máme na mysli takzvaný, takzvaný hybridní přístup, eh, který by měl strukturální prvky, které by podporovaly přístup na trh a které by umožňovaly větší výběr pro spotřebitele roamingových služeb eh, a které by zajišťovaly stabilitu. Zároveň je třeba mít eh, určité zabezpečení, které zajistí, že eh, celý systém bude fungovat efektivně. Doufám, že návrh bude hotov do léta. Také bych chtěla poděkovat výboru a předsedovi eh, za to, že jste vypracovali eh, pozitivní stanovisko pro výbor ITRE, pokud jde o strategii v oblasti širokého pásma. Domnívám se, že to je skutečně věc, která je v zájmu evropských spotřebitelů. Dosáhnout cílů této strategie e, samozřejmě znamená vytvořit e, další podněty pro investice, tak jak e, bylo prezentováno 28. února v iniciativě pro projektové bondy. Zároveň se zde hovoří o nových facilitách, v nových možnostech v oblasti dopravy, energetiky, IKT, včetně širokého pásma. Myslím, že všichni podporujeme eh, myšlenky týkající se strategie širokopásmového eh, internetu. Odpovídající využívání finančních nástrojů eh, je něco, co očekáváme. Očekává se, že přístup Evropské unie že, že investice Evropské unie přinesou, přilákají ještě další investice a že se investice znásobí Ehm, až 15 násobně. Došiřování ehm, širokopásmového internetu v Evropě je zásadní pro inovativní služby IKT. Přínosy eh, jsou zásadní, nicméně zavádění širokého, širokopásmového internetu je něco, co, o co se skutečně musíme zasadit. Dalším tématem je elektronická zpráva, e-government. Takováto zpráva dává do rukou e, občanů i podniků nové nástroje. Náš akční plán pro léta 2011 až 2015 se snaží o to, aby evropský veřejný sektor byl jednodušší pro podniky a snaží se také o posílení vnitřního trhu. Rozvoj ehm, živého digitálního jednotného trhu je samozřejmě ehm, zásadní pro to, abychom posílili vnitřní poptávku a učinili naše hospodářství konkurenceschopným. Plně integrovaný trh pro elektronické obchodování je klíčem pro tuto vizi. To je eh, důvod, proč bych vám chtěla poděkovat za váš příspěvek eh, ze strany pracovní skupiny IMCO o elektronickém obchodování. Eh, tato zpráva vedla k usnesení z 21. Eh, září 2010. Myslím si, že odpovídá ambicím digitální agendy. Váš příspěvek považuji za velice přínosný pro ehm, přeskum v polovině období přeskum digitální agendy na konci roku 2012. Jedna z eh, iniciativ, která je mi velmi blízká, je elektronické zdraví. Ta je eh, v zájmu, přímém zájmu eh, občanů, protože také vytváří synergie jednotného trhu a oživuje, či jak si vnáší, uvádí do života všechny ty výhody internetu. Například eh, jsem navrhla tedy, abychom v roce 2012 stanovili, stanovili minimálně společnou sadu údajů, která by zajistila interoperabilitu údajů o pacientech. Tak by potom eh, zdravotníci měli možnost získat zásadní základní údaje o pacientech, kteří jsou z jiného státu, například v případech eh, nějakých nehod a podobně. Také jsem zahájila pilotní projekt aktivního zdravého stárnutí, jehož cílem je využití technologií k zlepšení kvality života starších lidí, jejich pečovatelů a také zajištění udržitelnosti eh, pečovatelských systémů a vytváření nového růstu a příležitostí v Evropě. Do toho spadají například eh, využití monitorovacích zařízení pro chronické choroby, preventivní a různé pomocné technologie. To jsou jen některé z těch eh, projektů v eh, oblasti ICT souvisejících se zdravím. Nicméně, pokud jde o využívání onlineových služeb, eh, musíme mm, stále tedy vyvíjet iniciativu v jejich větší podpoře. Občané si musí na internetu připadat bezpečí a úřady a podniky musí být schopné uživatele identifikovat. Eh, stejně jako eh, internet samotný, tyto služby musí efektivně fungovat přes hranice. Eh, za těmito účely veřejné i soukromé, veřejný i soukromý sektor často vyžaduje elektronické ověřování totožnosti, aby tedy uživatelé získali přístup k online službám. Nicméně tyto služby jaksi mm, nepřesahují hranice. My proto tedy usilujeme, aby členské státy eh, uznávaly elektronické eh, doklady o totožnosti z jiných členských států. Eh, k tomuto účelu eh, také navrhujeme revizi směrnice o elektronických podpisech na příští rok. Eh, již jsme k tomu měli konzultaci, na kterou jsme obdrželi 450 odpovědí a budeme v této diskuzi pokračovat na schromáždění k digitální agendě, které proběhne v červnu. Já doufám, že mnoho z vás se této události zúčastní, protože je to opravdu fascinující událost a vytváří prostor pro mobilizaci prostředků, eh, nápadů. Někteří eh, z vás se již této eh, problematiky tedy aktivně účastní. Pokud jde o E, tedy podporu, či kromě podpory e, nabídky a poptávky po nových službách, musíme také zlepšit přístupnost e, na webu. Komise za tímto účelem tedy revidovala celou řadu návrhů, které zvažují různé možnosti, jak tedy zajistit, aby webové stránky veřejného sektoru byly všem plně přístupné do roku 2015. Eh, za tímto účelem také teď provádíme posouzení dopadů, abychom zjistili, jaká by byla nejlepší možnost, eh, včetně tedy případného legislativního nástroje, který by zajistil efektivní a harmonizované provádění či možnost této, eh, tohoto přístupu k webu napříč EU. E tento elektronický přístup je již přítomen v celé řadě eh, oblastí, v celé řadě eh, komunitárních eh, právních nástrojů, například v oblasti sociální soudržnosti, kvality života, růstu a zaměstnanosti. Souvisí to také se elektronickou zprávou a samozřejmě se snažíme dodržet také úmluvu OSN o právech osob s nějakým postižením. Internet v tuto chvíli není přístupen všem, ale my se snažíme eh, zavádět taková opatření, která toto napraví. Já vím, že eh, mnozí z vás eh, v tomto výboru mají obavy o bezpečnost na internetu. Na, v této věci také zasahujeme jak na úrovni evropské, tak jak si jdeme za hranice Evropy. Eh, například je velmi důležité dokončit legislativní návrh, pokud jde o ENISu, což eh, zlepší její kapacity a eh, její fungování. Také spolupracujeme s členskými státy na implementaci našeho akčního plánu ochrany kritických informačních infrastruktur. Dále jsme Eh, vytvořili velmi úzkou spolupráci s našimi americkými partnery v rámci pracovní skupiny, která se zabývá bezpečností na internetu a internetovou trestnou činností. K tomu jsem nedávno měla velmi zajímavou schůzku s našimi americkými partnery a s mojí kolegy v komisi Cecíl Malstromovou. Eh, hovořili jsme právě o bezpečnosti na internetu a oba partneři opravdu usilují o co nejrychlejší zavedení nějakých konkrétních výsledků, konkrétních opatření. podporu eh, těmto mm, komunikačním službám a aplikacím eh, musí poskytnout standardizace. Dnes celá řada eh, zařízení, která je připojena k internetu, nemá evropskou normu. To znamená, že to neplní normu, kterou vydala některý evropský normalizační orgán. V tomto případě tady hovořím především o standardech konzorcí a FOR, což jsou světově uznávané organizace. My musíme zajistit, aby tyto standardy byly eh, plně využity v Evropě, například v rámci mm, zadávání veřejných zakázek, ale také v rámci legislativních a politických eh, aktivit. Ne eh, všechna tato konsorcia a fóra jsou rele relevantní pro tento trh a ne všechny fungují transparentně. Proto je normalizace tak eh, důležitá a reformou normalizace bychom vytvořili konzultativní platformu, kterou by tedy řídila Evropská komise, která by zajistila, že ty zvolené normy a standardy eh, budou plnit přísná pravidla. Bude se jednat o standardy, které tedy již projednáváme, které vzniknou v rámci otevřeného transparentního procesu a které budou definovat, jak internet bude fungovat eh, v budoucnosti. Takže to byl takový eh, pohled. Podívejme se tady trošku ještě do budoucnosti. Eh, cloud computing. V pondělí jsme měli kulatý stůl s klíčovými zúčastněnými stranami a zahájili jsme otevřené veřejné konzultace. Jejichž eh, cílem je vytvořit strategii pro cloud computing v Evropě do konce tedy roku. Já chci vyzvat všechny, koho to zajímá, který se to týká, aby eh, nám poskytli své podněty protože je potřeba eh, těmto zúčastněným, jak se dát prostor, tak aby mohli přicházet se svými iniciativami a se, se svými názory a obavami další generace internetových a komunikačních technologií, především prostřednictvím cloud computing a internetu věcí, umožní také navýšení možností pro sběr údajů, jejich výměnu a zpracování a také zlepší naši možnost eh, automatizovaných rozhodnutí. Tyto údaje a systémy nám umožní lepší, zelenější společnost. Ovšem pouze za předpokladu, že naši občané se nebudou domnívat, že vytváříme nějaký orvelovský svět. Vzhledem eh, k té stále vyšší mm, složitosti a propojenosti eh, těchto technologií Eh, regulace nebude možná vždy dostatečná k zajištění bezpečnosti. Z toho důvodu je nutné, aby bezpečnost byla zabudována již do architektury. Musíme podporovat výzkum v této oblasti. Eh, především bychom uvítali vyvinutí nějakého softwarového řešení, které by občanům umožnilo, aby se dočasně či dokonce trvale, jak se odpojili eh, z tohoto síťového prostředí. Například by to mělo umožnit deaktivaci eh, tagu RFID. Tato myšlenka a celá řada dalších myšlenek se dnes eh, projednávají členy expertní skupiny eh, Internet věcí, kterou jsem ustavila v loňském roce. Je to hodně věcí, na kterých pracujeme, na kterých jsme pracovali a těšíme se na vaše reakce, na vaše konstruktivní nápady a na, váš, na vaše podněty eh, k tomuto širokému eh, programu, který spadá do mého portfolia. Děkuji vám za pozornost. Uh, Děkuji Mnohokrát, paní komisařko, bylo to, myslím, velice jasné. Zazněly důležité iniciativy, a jak jste sama řekla, tento výbor byl velice zapojen do této oblasti, protože jsme zodpovědní za fungování vnitřního trhu, ochranu spotřebitele, konkrétní otázky. Čili je dobré, že se možná přišla i den poté, co byl implementován telekomunikační balíček, protože rádi bychom slyšeli, co to znamená pro posílení um, práv uživatelů, což je také ve směrnici Eh, posílení práv uživatelů. Já jsem zodpovědný za tuto oblast, čili to by mě slyšelo, jak situace vypadá. To je možná první otázka a potom požádám ostatní členy našeho výboru, aby se zeptali nás. Eh, velice zajímá zde pečlivě sledujete situaci, zda jste udělala srovnávací tabulku, abychom měli určité standardy v oblasti spotřebitelské eh, a také, abychom měli náležitou transparentnost ve smluvních podmínkách, také když chcete si převést číslo, pře, převést na jiného operátora, čili další věci, které se týkají tohoto operátora. Já bych zahájil tedy dotazy a jako před chvílí s panem komisařem Dalim bych rád nejdříve předal slovo zpravodajům, kteří pracují na jednotlivých oblastech, jednak pan Arias. Opět vás vítám také děkuji, že jste vedoucí eh, v eh, fóru digitálních otázkách, potom pana Rošfor. Je to oblast ADR a paní Rapty velice pečlivě zajistila jednomyslné schválení zprávy, takže bylo by dobré zmínit i její doporučení. Já tedy nejdříve dám slovo těmto třem zpravodajům a pak budeme mít droho, druhé kolo otázek od dalších kolegů. Chce se ještě někdo přihlásit eh, na seznam řečníků? Není tomu tak? Takže nejdříve pan Arias, prosím. Eh, eh, buenos días, komisaria. Muchas gracias. Mnohokrát, pane předsedo. Dobré dopoledne, paní komisařko, jsem velice potěšen, že jste se dostavila na zasedání našeho výboru. Také děkuji za vaši prezentaci, kterou jste přednesla. Chtěl bych poděkovat za vaši vedoucí úlohu, kterou sehráváte v digitální oblasti, v nové digitální éře. V první řadě bych chtěl říci, že jsem udělal vše, co je v mých silách, abych se zapojil do této pracovní skupiny. Vím, že jste bohužel neměla možnost dostavit se na zasedání naší pracovní skupiny, nicméně jsem potěšen prací, která byla odvedena, veškerými příspěvky ze strany vašeho generálního ředitelství. To skutečně obohatilo diskusy v naší pracovní skupině a chtěl bych je za to poděkovat. Rád bych poukázal na fórum EDH, což bylo fórum, které se konalo ve Francii. Myslím si, že to je skvělá iniciativa, je to nesmírně důležité. A jak jste včera říkala, musíme jasně specifikovat pravidla hry, musí to být globální pravidla pro internet, protože internet je globální, není to lokální záležitost. Jak je uvedeno, Lidé by neměli provádět nejrůznější ilegální činnost. Pan Murdoch hovořil o potřebě vzdělávat občany v raném věku, musí vědět vše o digitální agendě. Máme nejrůznější nástroje, které jsou k dispozici a lidé musí využít této příležitosti, musí využít také globálního potenciálu, což je něco, o čem se se také zmínila. Chtěl bych vědět, zda komise eh, předloží nějakou iniciativu, co se týče vzdělávání, osvěty v raném věku a o jaké, pokud ano, o jaké iniciativy by se jednalo. Děkuji, pana Rošfor. Děkuji, pane předsedo. Paní eh, místo předsedkyně, nabil jsem dojmu, nebo zmínila se se také o tom systému ADR, tomto alternativním řešení sporů je důležité, abychom zabudovali dva systémy také přes internet. A existuje nyní systém asi 50 různých systémů, které existují v členských státech, ale když budeme mít internetový e, systém řešení sporů přes internet, tak musíme e, všechno dohnat a jak si sladit. E, obávám se, že Jednotný vnitřní trh byl vytvořen i za tímto účelem, nicméně tyto dvě iniciativy, jednak z hlediska směrnice i nařízení, musí jasně vyslovit potřeby spotřebitelů, uživatelů, musíme vyřešit jejich problém. Pokud mají nějaký spor, tak jaké technologie mohou využít, aby tento spor vyřešili. Tím se dostávám k další otázce, která je spojená s tou první. Rád bych se vrátil k tomu eh, vydání, když to mi nebylo úplně jasné. Je to kodex práv na internetu. To má být údajně vydáno roku 2012. Víte, že tento kodex eh, chování to nestačí. Eh, tyto občané musí být také informováni o, o svých právech. Čili jak eh, chcete opublikovat tuto iniciativu a jak chcete informovat spotřebitele. Říkala jste také, že je tady určitá exploze ehm, ve všech doménách na internetu. Nás by zajímalo, zda práva s ohledem na internet ve vaší publikaci budou řešit různou tematiku, čili jaké konkrétní oblasti práv spotřebitelů na internetu berete v úvahu. A také se to týká tedy tohoto ADR. Děkuji. Děkuji, zazněly tu některé velmi zajímavé nápady. A teď bych poprosil paní Rapty. Eh, děkuji za slovo, pane předsedo, a děkuji vám, paní komisařko. Paní Krusová, velmi jsem eh, uvítala, že jste hovořila o celoevropském eh, čísle tísňového volání 112. Jak již řekl pan předseda, je to téma, které jsme také, kterým jsme se také zabývali, o kterém jsme hlasovali, o tedy zprávě. Jedna důležitá věc je to, že tato zpráva vznikla, či je výsledkem velmi dlouhého období, velmi tvrdé práce a je výsledkem spolupráce stínových zpravodajů ze všech eh, politických eh, frakcí. Mnoho kolegů, eh, ještě dalších do té zprávy nějakým způsobem přispělo. A já bych jen chtěla říct, že náš sekretariát a naši asistenti eh, také museli přispět svou troškou do mlína. Chtěla jsem tím jen eh, zdůraznit, eh, jaký význam této problematice přikládáme. Proto jsme se tomu věnovali tak důkladně. Máte tedy v této věci naši plnou podporu a já, se, já bych se zajímala o další eh, podrobnosti, jak chcete v této věci dále pokračovat. A za druhé, pokud jde o ENISu a bezpečnost na internetu, eh, my se zabýváme bezpečností na internetu Eh, jsou tady, tady také některé věci, které, se, které souvisí s bezpečností, například eh, hrozí internetové útoky i Enise. Děkuji za tyto otázky a já bych teď dala slovo paní komisařce, aby eh, na tyto dotazy zareagovala. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaj Harbre, za vaše eh, otázky. Opravdu si velmi vážím veškeré práce, kterou zpravodajové a stínoví zpravodajové odvádí. Eh, jsem si velmi dobře vědoma, eh, jak důležité je to pro naši práci. můžete se být opravdu jisti, eh, že, máte, eh, že můžete počítat i s naší pomocí. Jsou to témata, která eh, jsou nám všem blízká a pokud se někdy lišíme, máme různé názory, neznamená to, že nechceme spolupracovat. Pokud jde o telekomunikační oblast, možná je to náhoda, že Ehm, jsem to jaksi den poté, ale možná, že jste si to takhle ehm, naplánoval, že jste to, si to tak přáli. Ale vy jste tedy hovořili o transparentnosti, a Pokud jde tedy o tuto transparentnost, máme nová ustanovení, která umožňují eh, lepší srovnávání, eh, dostupnost tedy k více informacím a eh, do toho spadá také přístup ke službám, kvalita těch služeb, podmínky jaksi omezující přístup k těmto službám, omezení Eh, využití terminálu a tak dále. To všechno jsou důležité věci. Pokud eh, nemáte transparentnost, tak můžete sice říct ano, nějak se rozhodněte, vyberte si, co chcete, ale k tomu, abyste se mohli rozhodnout, potřebujete informace. Pokud eh, jde o Pokud jde o e, přechody na jiného operátora, e, Tady se domníváme, že by se ty první smlouvy opravdu neměly uzavírat až e, na dva roky, že by se to mělo omezit na maximum 12 měsíců a členské státy také musí zajistit, aby ukončování těch služeb jaksi nebránilo či vypršení těch smluv potom nebránilo tomu, aby si ten uživatel zvolil nějakého jiného operátora. Eh, pane eh, zpravodaj Refore, pokud jde o ten kodex chování na internetu a to eh, lhoutu roku 2012, budování této důvěry je velmi důležité protože nedůvěra v tomto internetovém prostředí eh, omezuje rozvoj eh, té online ekonomiky. My tady zohledňujeme eh, tedy nějaké základní principy. Snažíme se vybudovat ve spotřebitelích důvěru, aby tyto služby více využívaly. Pokud chceme, aby více lidí používalo internet, a přitom se eh, jak si stále potýkáme s tím, že nějakých 28% Evropanů ještě nikdy na internetu eh, nebylo, tak eh, je důležité jim nějak správně vysvětlit, o co přicházejí, pokud na internet nepoužívají. Pokud se ukáže, že k internetu zkrátka nemají důvěru, tak mm, to musíme nějak řešit pokud jde o toho průvodce, eh, pokud jde o poskytování eh, přístupu k informacím, tak eh, tam je třeba také vysvětlit, jaká práva povinnosti lidé mají nějakou formou těch často kladených otázek. Pane zpravodaj Ariasi, děkuji vám za vaše milá slova. O co tady jde? Mě včera a předtím tedy fascinovalo, když se, když se oznámilo, že tady bude ta velká iniciativa na, na přípravu do vilu. což by eh, vedlo tedy k tomu, aby se každý členský stát opravdu musel zabývat touto digitální agendou. Eh, já z toho mám jenom radost i když se všichni možná úplně na všem neschodneme, eh, už jen to, že v Devilu vůbec eh, jak se probíhá ta diskuze, je vynikající. Je to eh, věc, kterou zkrátka nemůžeme nějak ignorovat, nemůžeme ji odkládat, musíme vyslat jasný signál, proč je to pro Evropu 2020 tak důležité. My už jsme se tedy v této věci rozhodli. Bez eh, digitální agendy, bez internetu, na to můžeme zkrátka zapomenout. Další věc, která mě eh, velmi zaujala, a vy jste tady o tom hovořil, je eh, konkretizovat pravidla. A i zde se musíme rozhodnout. Já osobně plně podporuji pragmatický přístup. Měli bychom eh, regulovat pouze ty pragmatické situace, to znamená to, k čemu opravdu dochází. Neměli bychom regulovat eh, principy a tak dále. Takové ty eh, zásadové regulace jsou podle mého názoru eh, bez zubé a my už máme jaksi dost práce. Nemůžeme si zkrátka dovolit vytvářet nějaké takové bezzubé dokumenty. Velmi zajímavý projev pana Murdocha pokud jste ho nečetli, dovoluji, doporučuji vám to. Podle mého názoru vůbec nejzajímavější projev. Hovoří se tam o vzdělání, hovoří se tam o naší generaci a o tom, že Oni jsou eh, eh, tedy v tomto portfoliu našimi poradci. Já jsem se ptala velmi zkušených eh, lidí. V celé řadě tedy portfolií máme velmi zkušené, moudré muže jako poradce, ale v tomto, v tomto portfoliu je to jiné. Máme poradce, kterým jsou mladí lidé. A ačkoliv jejich věk je čím dál nižší, eh, rozhodně nižší než to, co jsem původně eh, měla na mysli. 12-letý eh, chlapec nebo dívka jsou již dnes mají tak, tak obrovský zájem o to, o co tady vlastně jde. Takže pokud jde o vzdělání, o nástroje, pokud k tomuto budeme přistupovat tak, jako jsme k tomu přistupovali v minulém století, tak nám zkrátka ujede vlak. A opět eh, neměli bychom plítvat eh, časem. Všichni ti mladí eh, lidé, kteří, mm, se kterými se setkávám, tak se jich ptám, těm, které zajímá Facebook a eBay a, a Twitter. Moje standardní otázka je, co čekáte za tři roky? a de, oni se vždy rozesmějí. Oni říkají, že tady nejde o léta, že jde o měsíce. Za každé tři měsíce dojde k nějaké naprosto revoluční změně. A na to nesmíme zapomínat. Uh, pokud my budeme stanovovat nějaká pravidla formou regulace, formou právního nástroje, to je konec konců eh, náš běžný demokratický postup, ale to zkrátka trvá. Musí proběhnout podloman, eh, konzultace, musí to projít radou, musí to projít parlamentem. Já s tímto postupem plně souhlasím, ale pokud eh, se, jak se neovědomíme, že mezi tím, než toto všechno, tímto všem projdeme, tak se ta scéna úplně změnila, tak se dopouštíme chyby vlastně reagujeme na něco, co už je um, historie. Pokud eh, mi dovolíte tedy něco říci, dovolte, abychom se vrátili k té věci eh, eh, vzdělávání. Kde bychom v této věci mohli pomoci? Na co si musíme dávat pozor, abychom eh, tedy byli seznámeni s aktuálním stavem. Paní Rapty, komise eh, tedy ověří ta nová pravidla, budeme to sledovat eh, v příštím roce v průzkumu komise eh, má pravomoc přijímat technické eh, změny po konzultaci s Berekem. Ovšem eh, je to tedy primárně v pravomoci národních regulačních orgánů, aby tedy vytvořili národní regulační pravidla a zajistili spolehlivost těch informací. ENISA. To je další věc, na kterou jste se ptala. Já mm, jsem velmi hrdá na to, eh, že my v komisi, pan Savkovič, eh, pardon, Ševkovič a já, Ševčovič a já, eh, že se nám tedy podařilo svést různé eh, strany dohromady, parlament, radu a komisi, že jsme si všichni sedli eh, tedy dohromady kolem jednoho stolu a že jsme se zamýšleli nad tím, jak tuto věc řešit. Přizvali jsme taky ECB, EIB, tu práci na tom zahájíme 1. června, to znamená příští týden. A já jsem opravdu velmi hrdá na to, že něco, eh, co by normálně mělo trvat léta, budeme řešit během pár měsíců a že ta pružnost ze strany všech těch zainteresovaných institucí eh, je opravdu vysoká a umožňuje nám eh, zajistit výsledek který eh, nám tady umožní zaměřit se na bezpečnost. ENISA poskytuje poradenství eh, v oblasti internetové bezpečnosti. A samozřejmě víme, že i ty eh, internetové útoky jsou velmi vážná záležitost. Zítra proběhne rada, která bude tedy velmi eh, eh, zajímavá. Budou se tam tyto věci řešit. Není tolik zajímavé to místo, ale ten úkol, který Enisa plní. Eh, to je velmi důležité, ty operační věci, které zajišťuje. Enesa musí být eh, velmi mobilní, musí být schopná rychle reagovat a poskytovat pomoc, eh, musí mít přístup k transportním sítím evropským, které mm, propojí jednotlivá hlavní města. tak abychom tedy mohli plně využít všechny ty dovednosti, které tyto vysoce kvalifikovaní lidé mají. Mnohokrát děkuji. A myslím, že jste zaznělo Zazněla celá řada věcí, které jsou nesmírně zajímavé, ale nemáme už čas, takže prosím, aby ty další tři otázky byly nesmírně stručné a vy budete muset také stručně odpovědět, protože musíme skončit eh, do 12.30. Paní Weiler, pan Engström a pan Bílan. Eh, takže nejdříve paní Weiler. No, Pane předsedo, já budu stručná. A chtěla bych ale obsáhle poděkovat komisařce Eh, že si vážíme její práce, ale myslím, že to jasně vyplynulo. Mám dvě krás, eh, krátké otázky. První se týká internetové bezpečnosti. Eh, vy jste chválila mladé lidi, že jsou velice kreativní, iniciativní. Na druhé straně ale je třeba také kriticky říci, že mladí lidé jsou velice lehkomyslní, pokud jde o využívání nejrůznějších možností. Jsme svědky toho, jaké dopady to má, jaké situace vznikají, máme problém s mobbingem na internetu. Já zde nechci malovat eh, nějakou černou vizi, ale je třeba na to dávat eh, pozor. A dokud eh, dochází k nehodám na internetu, ať už chtěným nebo nechtěným, myslím si, že je problematické ukládat lékařské údaje na internetu. Je to něco jiného, než když se na internetu budu nakupovat boty. V tomto kontextu je z hlediska spotřebitele, uživatele eh, téma bezpečnosti na internetu eh, nesmírně zásadní. Moje hlavní otázka se ale týká vaší iniciativy kterou jste připravila s dalšími kolegy. Jedná se o investice v oblasti širokopásmového internetu. Vím, že v Německu na venkově se tento systém hodně používá a že se eh, na to používají také strukturální fondy. Já bych chtěla vědět, jestli všechny ty prostředky už byly vyčerpány, eh, ty prostředky, které dala komise k dispozici jestli ten rozpočet eh, v příštím rozpočtu chcete navýšit protože existují oblasti, pro které je tato otázka problematická, je pro ně problematické plošně poskytovat tento nový systém. Děkuji, pan Ekstrom. Děkuji, paní komisařko. Myslím si, že téma vnitřního trhu je velice eh, vzrušující téma digitálního vnitřního trhu. Myslím si, že by bylo dobré, aby existovalo celé množství um, celoevropských eh, služeb online. Nicméně myslím si, že je zde celá řada věcí, které je třeba reformovat v oblasti autorských práv. Musíme udělat něco, aby bylo prakticky možné pro podniky získat celoevropské licence. A potřebujeme něco k těm osiřelým dílům. To je jasná věc. To jsou dvě eh, důležité věci. Nedávno komisař Barnier eh, představil cestovní mapu týkající se ochrany práv duchov, duševního vlastnictví. Eh, je zde celá řada reform, které budou nutné pro to, aby vůbec byl vytvořen základ v tomto tématu. Má otázka je, máte k tomu nějaké připomínky, co byste nám k tomu mohla říci? A jsem si jistý, že paní Kroes k tomu něco má, říká předseda. A jako poslední je pan Bílan. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat paní komisařce za vynikající prezentaci. Myslím, že děkuji nejenom jménem všech poslanců, ale chtěl bych vám poděkovat také za Evropany, kteří, pro které je důležité téma, kterým se zabýváte. Víme, že trh dostatečně dobře nefunguje a já jsem velice rád, že se snažíme něco dělat s tím, co nefunguje. Vím, že 22. června budete publikovat dokument, k tématu roamingu. Můžete říci, jestli se budou stanovat maximální poplatky za roaming? Je pravda, že do roku 2014 bude maximální cena 24 eurocentů a za stahování maximální cena v roce 2014 bude 50 eurocentů. A dalším tématem je cloud computing, to je něco, co se v poslední době nesmírně rychle rozvíjí. Do roku 2014 se očekává, že to vytvoří objem až 35 miliard eur. To je ohromné. Tento systém znamená, že podniky mohou omezit své náklady na systémy IT. A znamená to také snižování nákladů na energii. Nicméně eh, tento systém může vést k problémům s, ochranem, s ochranou osobních údajů. Vím, že komise začala vyjednávat nebo zahájila konzultaci eh, s veřejností. Mohla byste eh, říct něco k tomuto sektoru, který se velice rychle rozvíjí? Mnohokrát děkuji za tyto otázky, předávám slovo komisařce. Um, let me start. Začnu tématem, na které se hodně soustředím a které souvisí se všemi dalšími otázkami. Jedná se o pozici malých a středních podniků. Víme, že malé a střední podniky jsou základem naší ekonomiky. Když hovoříme o ekonomickém růstu a o zaměstnanosti, je to právě tato kategorie, která vytváří pracovní místa a posiluje naši ekonomiku. O co jde v tomto tématu? E, jde o to, aby malé a střední podniky byly do tohoto tématu e, zapojeny. Nejenom střední podniky, ale také malé podniky, a to i přeshraničně. Pro mě ideální by bylo, aby systém byl transparentnější, nejenom transparentnější, ale aby fungoval digitální jednotný trh. A v této oblasti nás čeká ještě hodně práce. Pokud co hovoříme o ochraně duševního vlastnictví, eh, naprosto souhlasím, že jsme ještě nedosáhli toho, čeho jsme chtěli. Eh, není pochyb o mém postoji, máme zde rozhodnutí celého kolegia. Nechci, abychom skončili eh, jenom konzultacemi, jenom eh, zelenou knihou. Musíme tuto věc dostat dále. A pokud se vrátím k zítřku a předchozím eh, dnům, když jsem se setkávala s různými lidmi, je jasné, že tempo změny technologií je podstatná věc. Nemůžeme se soustředit jenom na své zkušenosti z minula, musíme se soustředit také na budoucnost. Pokud hovoříme o právech duchovního vlastnictví, jsem přesvědčena o tom, že každý umělec, každý tvůrce potřebuje odpovídající plat nebo odpovídající příjmy. To je naprosto jasné. Ale pokud nedáme, neposkytneme příležitost, aby abychom se na věc eh, dívali nejenom z hlediska minulosti, ale také z hlediska budoucnosti, potom děláme velkou chybu. A toto se vztahuje na hudbu, ale také na data. Nesmíme zapomínat na lidi, kteří jinak, pokud nebude existovat odpovídající rámec, se budou vydávat nelegální cestou. A někteří lidé zkrátka e, své problémy nemohou e, řešit jinak než v současné době nelegální cestou a proti tomu musíme bojovat. A nejde jenom o mladé lidi. Jde o, také o ostatní. V současné době eh, čelíme obrovskému nárůstu toho, že je dostupnost stále více obsahu na síti. Ekonomická situace je taková, že eh, dálný východ produkuje a produkují výrobky, ale produkují také inovace. Na západě jsou vynikající kontakty. A co dělá Evropa? Ekonomický motor světa. My nakupujeme ty věci z obou stran. Ze západu i z východu. A my si to nemůžeme dovolit. A my potřebujeme produkovat e, také inovace sami. Musíme se účastnit celého tohoto rozvoje. O to zde jde. A to je důvod, proč jsou tak nesmírně důležité investice. Potřebujeme systémy, které budou zahrnovat eh, nové aktuální technologie. A potřebujeme také infrastrukturu pro oblast dat. Jak víte, v březnu jsem zorganizovala schůzku se řediteli společnosti, které jsou aktivní v tomto sektoru. Nebylo to jenom telekomunikační společnosti, ale také eh, ti, kteří vysílají, ehm, zástupci zpracovatelského průmyslu a tak dále. A, řekla jsem, musíte také převzít odpovědnost. A je třeba se kreativně chopit příležitostí a myslet trochu nad rámec, přicházet s novými uh, obchodními modely. Pokud je o investice v oblasti širokopásmového internetu, tam se hovoří o 250-270 70 miliardách, to je hodně peněz. A my si musíme být vědomi toho, že do toho nikdo nebude investovat ve chvíli, kdy z toho nebude zisk. Tak to v kapitalismu funguje. Takže o co zde jde? Ti, kteří chtějí přicházet s obsahem, eh, musí dostat příležitost. A tím se vracím k vašemu bodu. Je nutné vytvořit podmínky, ve kterých je možné takovéto cíle naplnit. Já si jsem naprosto jistá, že je potřeba eh, vít, udělat více, než jenom vypracovat zelenou knihu. Dále cloud computing, toho jsme se už eh, dotkli. Pokud jde o roaming, a poku, bohužel vám nemohu dát odpověď, jestli je to toto to přesné číslo, ale eh, vrátím se k vám s tím, tímto tématem. A pokud jde o cloud computing, samozřejmě ochrana údajů je zásadní. Ale cloud computing je mimochodem také velice zajímavý pro malé a střední podniky. Osiřelá díla a audiovizuální obsah. A tam budou nové návrhy. Musíme to urychlit, to už jsem zmínila. Pokud jde o strukturální fondy a investice, strukturální fondy a fondy soudržnosti jsou k dispozici, měly by být využívány. A včera se rozhodlo o v kolegiu o e, novém financování pro infrastruktury, pro energetické infrastruktury a infrastruktury IKT, lomeno e, široké pásmo. Takže tam je příležitost a poté a zde máme tu zajímavou věc, že je možné pomocí pákového efektu získat další investice. a tak se otevřou další příležitosti. A pokud jde o bezpečnost na internetu a mladé lidi, to je něco, co máme, kde máme skutečně velký zájem, protože mladí lidé jsou na internetu zranitelní. Potřebujeme spolupracovat s rodiči, potřebujeme také informace pro mladé lidi Musíme informovat o tom, že když zmáčknou tlačítko odeslat, představuje to určité riziko, které na sebe musí vzít. V této oblasti už máme některé iniciativy a je třeba zahrnout také e, rodiče. A vracím se k, prvního, k prvnímu bodu, pane předsedo. Někdy víme, že e, mladí lidé jsou často pokročilejší než rodiče a tak je potřeba vzdělávat také rodiče není možné nechat ty nejmladší, aby dělali eh, na internetu, co chtějí, protože je to velice nebezpečné. Mnohokrát děkuji, že jste odpověděla na otázky a že jste také přišla s celou řadou dalších bodů. Je vždy potěšením vás zde mít a zamyslet se nad budoucností digitální agendy. Mnohokrát děkuji za to, co děláte, děkuji také tlumočníkům. Zahrňte je do potlesku. Těšíme se na vás příště. Výbor se opět setká 14. června v 15 hodin, poté 15. a 16. června. Těším se na vás. Uvidíme se příště. Děkuji za dnešní účast. Končím schůzi.